meine Dámy a pánové, přestože nás tady příliš mnoho zatím není, počítám šest poslanců a možná, že ještě další přijdou, ale vzhledem k času navrhuji, abychom začali. A mám před sebou výsledky zasedání koordinátorů ze včerejška. Z části je to neformální záležitost, někde ještě nemáme jména a někde již jména máme. Zpráva z vlastní iniciativy týkající Corporate Social Responsibility jsme se dohodli na to, že to bude dělat EPP. Ale zatím ještě nemáme jméno. a potom pro jmenování pro práva dětí. Eh, tady jsme jmenovali pro tuto zprávu paní Lichtenberger. Potom eh, eh, European Account Preservation Order, to bude dělat pan kolega Baltasa, Zelená kniha o OLID Policy, pan Kamal, ECR, pro pro justiční program. Tady bude to zpracovávat kolega Berlingwer. Dále jsme jmenovali pro meziinstitucionální dohodu mezi parlamentem o zdravém finančním eh, eh, řízení bude dělat paní Brodberen, potom kolega Maštálka eh, sales. Potom jsme se dohodli na tom, že zneužívání trhu bude dělat ALDE, ale zatím jsme nejmenovali konkrétní jméno, až bude ho, jeho znát, zapíšeme ho do zápisu a potom nařízení o spotřebitelích, to bude dělat paní kolegyně Wikström a potom agencies, také paní kolegyně Wikström a potom Mutual Society vzájemné společnosti, tak toto si ještě vyjasní EPP s SD a stejně tak jako čtvrtou a sedmou směrnici čtvrtou a sedmou směrnici k bilančnímu právu. Tady ten proces se ještě vyvíjí, takže vám nemohu pojmenovat, e, říci žádná jména. Takže to jsou výsledky schůze koordinátorů a e, slyši, neslyším žádné výhrady, takže předpokládám, že jste to akceptovali a nyní se dostáváme k běžnému programu kolektivní očkodnění a tady jsme se dostali e, do spoždění vzhledem k tomu, že se nekonala jedna schůze a to bylo kvůli požáru a právě proto jsme to nemohli probrat v tu dobu. A nyní máme již k dispozici všechny pozměňovací návrhy a nyní se vlastně o tom koná první rozprava a proto o tom můžeme v prosinci hlasovat a právě proto bychom tuto zprávu začátkem roku dali na plenární zasedání, kde se rozhodne. Krátce k té zprávě. Eh, udělám takový úvod. Zpráva se týká toho, či je v duchu toho, co schválil Evropský parlament v minulém období ve formě bílé knižky, eh, knihy týkající se hromadných žalob. A eh, jsou tam určité detailní rozdíly, ale ten zásadní směr je stejný. K tomu řeknu dva principy. Za prvé, a na tom jsme se shodli, eh, pokud na tom se většina kolegů shodla, že nechceme žádný americký model pro hromadné žaloby v Evropě. To znamená tyto procesní nástroje jako eh, honoráře na základě úspěchu pro eh, advokáty a tak dále, to nechceme v Evropě zavádět. A také jsme se dohodli na to, že budeme respektovat ústavní rozdíly v jednotlivých členských státech. A to je také problém z hlediska procesního opt-out a opt-in a podle mého názoru eh, vylučuje úpravu opt-out tak, a Eh, abychom se nedostali do rozporu s vnitrostátním právem. Také jsme dospěli k názoru, že bychom měli vycházet z horizontálního postupu. A také eh, dosah horizontálního přístupu se vidí se nahlíží různým způsobem. Je tady pozice, která to vidí volněji, takže podle hesla, že by stačilo, kdyby evropská úroveň stanovila určité hlavní pokyny a směry a schválila to spolu s komisí a na základě hlavních směrů by se schválili doporučení pro jednotlivé sektory. A já se domnívám, že toto není dostatečné vzhledem k horizontálnímu přístupu. A sice proto, my, že my tady tady nehovoříme o, nehovoříme o hmotném spotřebitelském či konkurenčním právu, nehovoříme tady o hmotném kapitálovém právu, ale hovoříme o procesním právu. A protože hovoříme o procesním právu, tak si myslím, že to by mělo být v zásadě stejné. Může, že určité detaily podle sektoru mohou být e, různé a mohou vést k jednotlivým odlišným úpravám právám, ale v zásadě u hromadných žalob se jedná o procesní právo a právě proto musí být zaručeno, abychom měli co možná nejjednotnější procesní právo. Moje ideální představa by byla taková, že Evropská komise příští rok předloží návrh na horizontální procesní směrnici e, týkající se hromadný žaleb, která však nebude obsahovat americké zásady a možná také ještě bude odkazovat například na zacházení s dokumenty. A jde také o to, aby spotřebitelské hromadné žaloby byly řešeny v, hori- v sektorální, tedy v určité části této směrnice, což si myslím, že je lepší, než abychom v budoucnosti E, jsme měli do činění, protože se o tom přemýšlí v sociálním právu a v jiných právech, takže nakonec bychom mohli mít pět až šest sektorálních úprav. A já si nadále vzpomínám na to, že když jsem tady e, kdysi e, začínal svou éru, tak jsme vedli debatu o profesních kvalifikacích. A já mám potom dojem, že vzniklo potom asi 35 směrnicí o směrnic o profesní kvalifikaci, ale nakonec jsme vlastně zase dospěli na začátek a sice k horizontálnímu přístupu a také k sektorálnímu specifické úpravě pro jednotlivé kapitaly pro určité profesní skupiny, které musíme pojednat trošku odděleně a jinak. A já se domnívám, že tento rozkol, k tomu bychom měli zabránit. My všichni víme, že rada je masivně proti tomuto pro projektu hromadných žalob. A já chci předpovídat, že kdybychom nepostupovali horizontálně a jestliže bychom se zaměřili na sektorální přístup, pak si myslím, že celý projekt v radě ztroskotá. A na závěr chci ještě říci, že jsme se dohodli na tom, a to je již také debata o Bílé knize v minulém období, že v zásadě jsme toho názoru, že takováto úprava pro hromadné žaloby v Evropě má smysl, protože tento hromadný fenomen prostě existuje a vzhledem k tomu, že toto existuje, tak opravdu stojí za to upravit to na evropské úrovni vlastním nástrojem. A k dalšímu postupu já se domnívám, že dnes bychom měli diskutovat o pozměňovacích návrzích a o zprávě a já navrhuji, abych já také předložil stínovým zpravodajům konkrétní kompromisní návrhy a že se pak budu snažit najít schůdné řešení pro příští schůzi a pravděpodobně na plenární zasedání se to dostane až v únoru a to je víceméně jedno. Já se domnívám, že nezáleží na jednom měsíci či dvou měsících. To je můj úvod a diskusi k tomu bych chtěl zahájit a nyní dám slovo komisi a posléze kolega Berlingwer. Nejdříve komise, nevím, kdo je tady za komisi k tomuto tématu. Kdo zastupuje komisi, prosím? Nikdo? Ano, prosím, komise má slovo. Commission. My name is Wolfgang Mederer. Den. Já zastupuji Evropskou komisi, jsem Volkan Niederer. Zastupuji DG pro hospodářskou soutěž. Všechna ostatní ředitelství, Sanko, Justice, jsou rovněž přítomná. Evropská komise by vám ráda poděkovala za to, že se zabýváte otázkou kolektivních žalob, kolektivního očkodnění. Rádi bychom poděkovali panu Línemu zpravodaji za tuto zprávu. To, že se Evropský parlament zabývá tímto tématem, je pro nás velice důležité, především s ohledem na rozhodnutí, která nás čekají v brzké době. Jistě víte, že v současné době hodnotíme proces veřejných konzultací a zvážíme velice pozorně jakýkoliv vhodný rozsah iniciativy na evropské úrovni a především s ohledem na určité záchranné opatření, určité opatření, která by nám umožnila postupovat v této oblasti a vzít v potaz veškeré jurisdikce, které jsou s ním spojeny. V rámci této zprávy jsme našli mnoho zajímavých podnětů, zajímavých argumentů. Budeme je všechny analyzovat velice pozorně a velice otevřeným způsobem. Přijdeme rovněž se sdělením ohledně kolektivních um, žalob a kolektivního očkodnění a určitého společného přístupu v brzké době. A budeme samozřejmě naslouchat velice pozorně všem názorům Evropského parlamentu v tomto ohledu. Děkuji vám a nyní Luigi Berlinguea, prosím desidero ringraziare il nostro presidente, il e relatore. Já bych chtěl poděkovat našemu předsedovi a zpravodaji za dnešní úvod. A mm, globální přístup, který zde byl vyjádřen, a odvolání na rozhodování parlamentu z roku 2009 a skutečnost, že se tady eh, vždycky mluvilo o procesním právu, eh, což je evidentní, nejde tady o hmotné právo a o, potřebu sjednocení právního základu pro eh, hromadné žaloby. To všechno je vlastně podmínka, která, kterou potřebujeme mít naplněnu pro eh, to, abychom našli řešení, což nebude jednoduché. Pan předseda Line eh, se opravdu eh, o to zasadil, zasadil se o to, aby se zahájila rozprava, která povede, doufejme, ke konkrétním výsledkům. Já bych řekl, že vlastně nejdůležitější je Eh, si uvědomit to, že chceme dojít k nějakému výsledku. A tak to před eh, pár lety nebylo. Eh, byly v naší rozpravě i takové momenty, které ukazovaly na něco jiného. A názory zúčastněných stran ve společnosti Eh, možná také poukazovali na určité rozpory. Důležité je eh, to, že náš výbor je opravdu rozhodnutý eh, skutečně teď něco udělat. My vlastně jsme tady určitou politickou syntézou a samozřejmě pocitujeme nátlak, tlak z různých stran ze společnosti, ale tento výbor má jednu velkou výhodu, může se chránit. Může se chránit před ideologickými tlaky. A já si myslím, že e, ty dobré startovní podmínky jsou zde dány. A první e, náznaky, které jsme slyšeli od komise, e, o tom, jak vypadá veřejné, veřejná anketa, veřejné dotazování, jsou pozitivní. 120 zaměstnavatelských svazů, 80 spotřebitelských svazů, spousta odborníků z různých členských zemí se shodli na tom, že je třeba najít nějaké řešení. Čili je to opravdu ehm, <clears throat> vynikající odezva a to, mm, jak si potvrzuje to, že jsme zvolili správný přístup, že skutečně musíme postupovat ehm, vpřed právě takto. A další společný eh, jmenovatel je to, že nikdo z nás nechce americké řešení, které eh, je eh, zneužitelné. A mm, kde se vlastně, které nehledá spravedlnost, ale hledá právě nespravedlnost. Nespravedlivá řešení. Justice má určitou tradici a o tom se nesmí spekulovat. Což se právě v USA velmi často stává. Již v úvodu pana předsedy mm, jsme slyšeli zmínku také o odměnách advokátů. To je v Americe zcela typické a takhle to, si to v Evropě ani neumíme představit. Náš výbor si se jaksi stotožnil už s tou představou, že zneužití eh, té právní úpravy číhá za dveřmi, ale eh, my mu chceme zabránit. Eh, máme pozměňovací návrhy z různých politických skupin těm se nebudu vyjadřovat eh, jednotlivě, ale určitě jste si všimli, že je tady, všimli, že je tady určitý rozdíl mezi jednotlivými politickými skupinami, ale přesto mají společný směr. My jako frakce SAD eh, jsme samozřejmě vedeni svou představou, eh, já to teď nebudu opakovat, vy víte, že i liberálové a zelení mají podali určité pozměňovací návrhy, které nej, nevyznívají vlastně nějak diametrálně odlišně. E, my e, všichni jsme vedeni snahou po dosažení určitého společného základu. Čili je dobré, e, pokud budeme pracovat dál a Mm, rozpory mezi námi se pokusíme vyřešit kompromisními návrhy k této zprávě. Frakce SND eh, na různých svých zasedáních se zabývala mm, eh, tímto tématem a zjistili jsme, že jsou zde různé přístupy v různých výborech, myslím teď zejména Envy eh, nebo výbor pro vnitřní trh a nebo mm, je tady přístup spotřebitelů. A samozřejmě tahle všechna hlediska chceme pokrýt. To znamená, že samozřejmě se nám nepodaří eh, vyhovět jaksi všem, ale rozhodně chceme přihlédnout ke všem názorům. A ještě jedna věc. Potřebujeme efektivní normu, účinnou normu. Nepotřebujeme soft law, protože z toho bychom nic neměli. Eh, v procesním právu musíme pro občany Eh, nastavit opravdu jednoznačný směr eh, ochrany jejich práv. Ti, kteří nejprve nebyli pro, eh, tak si říkali, že bychom možná to mohli vyřešit cestou nezávazných doporučení, ale rozhodně tuto cestu my volit nechceme. A další věc. Musíme uh, komisi, s komisí diskutovat také o konvergenčních reformách. Zástupce komise eh, se o tom také zmínil. Já nevím, jestli eh, z toho máme vycítit určitou dialektiku v rámci tohoto příslušného generálního ředitelství. Ne, ale to nám zrovna nepomáhá. Samozřejmě, že je dobré přihlížet k různým přístupům, přistupovat z, rů, z různých eh, hledisek, ale eh, jednoho dne se eh, prostě to hledisko musí sjednotit. A to se netýká pouze hromadných žalob, to se týká celé řady dalších tematických okruhů. Vlastně určitá, určité vnitřní pnutí uvnitř komise vlastně škodí naší práci, čili je potřeba nakonec dojít opravdu k jednotné jednotnému názoru i ze strany komise, což eh, nám bylo eh, oznámeno a náš pan předseda o tom také mluvil, eh, že skutečně se budeme snažit opravdu o jednotný přístup, společný přístup. Co se týče otázky alternativního řešení sporů ADR a hromadných žalob. Samozřejmě můžeme se bavit o alternativním řešení sporu. Ehm, dalo by se říci, že mm, stačí udělat první krok a uvidíme, eh, jak se nám podaří tu otázku vyřešit. A vztahy mezi horizontálním a vertikálním řešením jsou také důležité, ale myslím, že to není tak složité. Eh, stačí, abychom řekli ano, horizontálně ano, společná disciplína, ale specifické normy potom následně také. Eh, další eh, je otázka výjimek nebo opt-outu. Nesmíme prostě říci, ano, ano, opt-out, eh, to by šlo. Ne, já si myslím, že jsme všichni proti takovému řešení, ale přesto bych rád navrhl, abychom eh, se nepouštěli do nějaké drastické jednoznačné pozice, která by eh, zněla v tom smyslu, že toto je nespravedlivé, toto je nepoužitelné. Já si myslím, že jde hlavně o to, abychom měli opravdu účinnou normu, eh, účinnou formulaci, která bude z právního hlediska v pořádku a která jaksi nebude ustupovat politice. Takže tady potřebujeme konkrétní návrh, který se píšeme a komise samozřejmě tohle dělá taky, ale my potřebujeme skutečně efektivní účinné řešení, musíme mít eh, takový základní postoj, který jsem se tady pokusil popsat. Nyní paní Diana Wallis, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. A ráda bych poděkovala vám i panu Bellingerovi za opravdu takové velice rozsáhlé úvodní slovo, podobně i v mé skupině. My jsme věnovali určitý čas mezi kolegy v různých výborech, ve výborech, které se věnují tomuto návrhu. Věnovali jsme tomu opravdu hodně času, podívali jsme se na to, zda ten náš přístup je koherentní či nikoliv. A proto mě potěšilo, když komise hovořila o tom, že jednotlivá DG, které jsou zapojené do této oblasti, spolupracují a že můžeme očekávat určité sdělení v brzké budoucnosti v tomto ohledu to se zdá, jak si naznačuje, to, že všichni jak si opravdu velice opatrně a velice důsledně zvažujeme celou tuto oblast. První věc, o které bych ráda hovořila já, je, že jde opravdu o přístup ke spravedlnosti. To je první věc. Je to možnost, která v podstatě vyvolávala v minulosti obavy, protože se zdálo, že tam byla určitá propast mezi právní architekturou v Evropě a že musíme poskytnout určitou odpověď této oblasti. Ostatní předřečníci už hovoří o tom, že tyto odpovědi musí poskytnuty nesmírně jasně z evropského hlediska a samozřejmě musíme vzít v potaz veškeré naše právní tradice a naše právní řády. Rovněž je to oblast, která potenciálně by mohla zapadnout do toho, čemu hovoří komise Justice for Growth Agenda, to znamená jakási spravedlnost pro růst. Pokud tento nástroj bude využíván řádným způsobem v oblasti hospodářské soutěže, tak by měl právě pomáhat malým a středně velkým podnikům a zajistit to, že jednotný trh je funkční a funguje správně. Samozřejmě, že to musí být opatrně a využíváno i za úřady pro hospodářskou soutěž na národní úrovni. To znamená velice opatrný tento přístup musí být z národního pohledu. Jak dosáhnout vhodné rovnováhy? Pane předsedo, vy už jste se zmínil o horizontální nástroji. No, já si myslím, že tam by neměl být nějaký problém, pokud do, držíme určitou procesní koherenci, kterou jsme vždycky v tomto ohledu prosazovali. Jediná obava, drobná obava je, že jsme v posledním volebním období celá léta věnovali pozornost sektorovým návrhům v oblasti hospodářské soutěže a to selhalo, protože v podstatě na té poslední překážce můžeme říct, já, vy, já, my jsme tvrdili už tenkrát, že to vyžaduje horizontální přístup. Ovšem, trochu mám obavy, jelikož mm, na té cestě vpřed se obávám, že v podstatě nedosáhneme toho našeho kýženého výsledku, protože to zasahuje do národního procesního práva, nebo může to zasahovat do národního procesního práva. Někteří na to mm, mohou poukázat. Nejsem si jistá, mohlo by tomu tak být. Čili potřebujeme a já osobně při předkládání mých pozměňovacích návrhů jsem to brala jako <clears throat> jsem těžila právě z toho přístupu ADR, řešení sporů. Je to určitý rámec, který totiž umožňuje <clears throat> mediaci, to znamená mm, tu směrnici o mediaci, která zároveň v podstatě podporuje, podporuje toto řešení sporů v celé Evropě aniž by přicházela s nějakým podrobným popisem, poskytuje to určitý hlavní rámec. To je podle mého názoru metoda, která by mohla fungovat. Rovněž si myslím, že v tomto ohledu má pan Bellingwer pravdu. Mnoho z nás se zamýšlelo na touto problematikou ohledně vztahu mezi kolektivní odškodněním a alternativním řešením sporů. A já si myslím, že pokud chceme zabránit těm přehmatům amerického systému a těm přehnaným postupům, mnoho z nás se domnívá, že právě mediace by mohla být nesmírně užitečným nástrojem. Samozřejmě, že stále panuje obava, na to, že v rámci našich mnoha národních právních tradic z ústavního hlediska prostě nebude možné vymezit nebo zabránit přístupu k, trhu, k soudům. To znamená, jakým způsobem teda budeme mít systém, který by umožňoval některé formy řešení sporu ADR, ovšem zároveň by právně nezablokoval přístup žádatelů k soudu. Já jsem přišla s jedním návrhem, ovšem jistě jsou zde jiné možnosti. Já jsem hovořila o tom, že v podstatě předtím, než vůbec dojde k takové kolektivní žalobě, v souladu s národními tradicemi se to prostě musí dostat před nějakého soudce, tribunál, ombudsmana, který se tou problematikou bude zabývat a doufáme, že navrhne postup ADR a pokud by teda a v podstatě by to poté obdrželo určitý certifikát, zda tato žaloba postoupí či nepostoupí, protože v minulosti jsme měli veliké problémy, pokud šlo tu směrnici o žalobách kde v podstatě určité autorizo, pouze autorizované orgány mohly přijít s konkrétní krokem, s žalobou a já si myslím, že by to mohlo být do budoucna opravdu problematické, protože v podstatě, když se podíváme na tu aplikaci této směrnice, tak bychom zjistili, že k takovým žalobám nikdy nedošlo. Čili já bych navrhovala, ano, můžeme to zahájit, ovšem hned na počátku bude určitý filtr, který řekne, zda ta konkrétní kolektivní žaloba bude pokračovat dál či nikoliv. Já myslím, že v tomto stádiu máme k dispozici mnoho možností, které bychom mohli ještě proskoumat. A poslední poznámka. Ano, my už eh, tuto oblast eh, zvažujeme, analyzujeme jakožto sektorový nástroj v oblasti hospodářské soutěže několik let. Měli bychom tudíž tomu věnovat dostatečnou pozornost, aby jsme to provedli řádně. Nesmíme zapomínat ovšem na to, že v mnoha našich členských státech věci jdou kupředu rychleji a já se obávám, že pokud nebudeme postupovat opatrně, tak v podstatě pokud jde o vzájemné uznávání rozsudku nebo těch jiných možností, které již máme v Evropě a které existují v našem právním systému, že prostě některé z těch amerických prvků, které se nám nelíbí, se nám jaksi vrátí zadními vrátky. Proto si myslím, že je opravdu potřeba, abychom měli určitou formu evropského rámce a to spíše dříve než později. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní kolegyně Taj, prosím. Upřímně řečeno, že mě tady ještě chybí analýza. Já tedy nevím, jak postupovat. A já si myslím, že opravdu my zatím nemáme žádné srovnatelné analýzy mezi jednotlivými právy a to zdali opravdu nelze řešit kolektivní žaloby vnitrostátním právem. A já jsem byla A my, já jsem byla uslyšení a také jsme se seznámili s portugalskými postupy. Já se domnívám, že v těch členských státech, kde si občané stěžují a říkají, že potřebují další nástroje, tak tam potom vzniká problém s náklady. Uh, Například v Německu není žádný problém zažalovat 350. Může to být maximálně zneužitý prá, zneužití práva, ale když jste si jisti, že vyhrajete, tak potom ta strana, co e, nevyhraje, tak opravdu nese veškeré procesní náklady a proto lidé do toho jdou. Já tady nadále vidím problém s právním základem a já se domnívám, že problematika se řeší především článku článku 13. Já si maximálně dovedu představit, že u přeshraničních případů by se takovýto nástroj dal využít, ale opravdu to musíme pečlivě prošetřit. Tam, kde by docházelo ke zneužívání, pak musí zasáhnout stát a musí to zakázat. Tady uvedu příklad z německé praxe. Měli jsme problém, který určitě existuje v jiných členských státech, že mnoho podniků prodává něco přes internet a, přes internet a lidé vůbec nevědí, netuší, že když na něco kliknou, že tyto věci jsou například také spoplatněné. To se týká například stahování určitých programů, protože pak je to na straně 30 malými písmenky že je to spoplatněné a potom lidé dostanou faktury a musí to zaplatit. A to bylo zneužívání praxe s internetovými podniky a takováto praxe musí být státem zakázána. A tak se postupuje v Německu. Bylo to zakázáno. A já si myslím, že by bylo absolutně nesprávné, aby nyní milionu poškozených německých spotřebitelů se dalo dohromady a snažili se o předložení o podání hromadné žaloby. Zdá se domnívám, že tady by měl začít eh, jednat stát. My tady se říká, že musíme začít jednat protože jsou za námi eh, spotřebitelské svazy. To říká komise, to říkají také angličané, že mají silné spotřebitelské svazy, že je třeba jednat. Ale já se domnívám, že tento spotřebitel neexistuje. My všichni jsme spotřebiteli a my všichni máme nejrůznější zájmy. Já tady v politice jsem od roku 2009 a já, když se podívám na lobbyní politiku, potom spotřebitelské svazy stejně tak jako nevládní organizace a další organizace, které jsou zde činní, mají především zájem o svou vlastní existenci, o to, aby zabezpečili své zaměstnance, jde také o to, aby rozšiřovali počty svých zaměstnanců a tak dále. Já osobně jako advokátka, my u nás také v Německu jsme to v kapitálovém právu, zatím jsme nestanovovali žádné kolektivní principy, ale něco podobného v Německu máme po sjednocení jsme vrátili, byla restituce židovského majetku a to také Jewish Claim Conference mohla přihlásit své požadavky. Jewish Claim Conference to byl svaz, který byl zcela morálně nahlížen. A muselo se tyto požadavky přihlásit během určité eh, lhůty, takže eh, potom určití eh, potomci, židovští potomci, kteří byli po celém světě, to, to ani nedozvěděli, nebo někde vůbec nebyli žádní dědici na, při životě ani potomci. Já jsem to tenkrát zažila. Zažila jsem, jak Jewish eh, Claim Conference eh, potom prohlásila, že má požadavek na veškeré pozemky a potom, když to bylo v běhu, tak vlastně ti potomci původních majitelů se také zapojili a sami chtěli e, převzít jednání a tato Jewish Claim Conference je nutila uzavřít určité díly, tak jako je to v USA. 85% procesu končí e, příšerným způsobem. Tak kdo zažil, jak se to také odehrálo v Německu, že lidé měli slzy v očích a říkali, já vůbec nechápu, jak je možné, aby můj eh, zájem, tedy eh, obhájce mých zájmů, tímto strašným způsobem obhajuje mé zájmy. Takže eh, dejme tomu, jeden svaz by měl zastávat zájmy deseti tisíce um, lidí, ale uh, nelze, aby těchto desítky tisíc lidí opravdu měli stejný zájem. A to opravdu nejde dělat tak, že těch deset tisíc lidí se e, nechá zastupovat jedním advokátem. Já si to dovedu představit pouze u přeshraničních sporů. Podívám-li se na pozměňovací návrhy, my říkáme, my nechceme americký systém, ale podíváme-li se na pozměňovací návrhy, pak jdou přesně tímto směrem. Britští kolegové kolegové předložili pozměňovací návrhy, které se týkají pouze toho, aby se stanovily na evropské úrovni pouze minimální normy a my si nemusíme nic nalhávat. Jestliže stanovíme minimální standardy, tak si dovedeme představit, co na to nasadí vnitrostátní britské právo. A to platí i pro ostatní členské státy EU. My již nyní zažíváme, že americké advokátské komory, e, které jsou na toto e, zaměřeny, již vytváří pobočky ve Velké Británii. A také u nás jsou tady různé panflety obíhající v parlamentu, které hovoří o tom, kde lze nejlépe koho v Evropě zažalovat a e, Londýn tam je na prvním místě. Já se domnívám, že toto je takové opatření pro vy, zřizování dalších pracovních míst pro britské advokáty. A já si myslím, že i svazy musí také mít advokátské a právní kvalifikace. A tyto svazy se již nyní zakládají, aniž vědí, co my schválíme. Zatím jsou eh, stále vždy advokáty, protože určitý svaz může mít někde nějakého právníka. Ale ti domácí právníci ve střobě ve spotřebitelských organizacích nejsou těmi top právníky v Německu, ale opravdu oni si musí také nakupovat cizí e, konsultace a na to potřebujete opravdu ty nejlepší právníky a ty jsou v těch nejlepších e, advokátních kancelářích. Ať sem napíšeme cokoliv, tak tady bude vždy se vznášet ve vzduchu riziko mezinárodní právnické lobby. Já se domnívám, že ty že to především eh, pocítí naše malé a střední podniky. Neboť podíváme-li se na USA, tak 35 z podniků v USA eh, jde do konkurzu. A my nyní to chceme zavádět v době krizi. Jestliže to chceme zavádět, tak bychom to měli udělat v době prosperity, protože malé a střední podniky, které mají problémy eh, v krizi, tak potom může na ně být uvalováno různé očkodnění. Jestliže my to tady zavedeme a jestliže to bude mít své dopady a my vůbec nedokážeme dohlednout, jaké budou dopady na hospodářství, jak to potom vrátíme, jak to potom zase napravíme. Já jsem ještě nikdy nezažila, že by se někdy zákony odstranily a zrušily. Podívám-li se na pozměňovací návrhy kolegů, tak nevím, jak dokážeme se vyhnout anglo angloamerickým poměrům a právě proto budu vždy vehementně pro ty, pro to, abychom to neschválili. A pokud, tak jenom v minimálním oblasti. A Můžeme to řešit pouze horizontálním způsobem, jestliže budou platit procesní, stejná procesní práva ve všech členských státech. Jestliže budeme mít horizontální přístup, ale na to bude ještě e, nastoleno britské nebo německé právo, tak se bude žalovat tam, kde můžete vyzískat nejvíc. Prostě bez horizontálního přístupu to nejde a bohužel pozňovací návrhy jdou jiným směrem a proto já budu podporovat zprávu pana Léneho a nepřipojím se k žádným dalším pozměňovacím návrhům. Děkuji. Děkuji zejména za tu informaci o e, židovské e, konferenci e, pro žaloby, která vyprodukovala v podstatě neřešitelný problém, který byl spojen s obrovskými nespravedlnost, obrovskou nespravedlností, protože došlo k omezení práva jednotlivce. Eh, eh, což si uvědomili vlastně příslušné osoby, až když už bylo příliš pozdě. Eh, paní Tajn také mluvila o zkušenosti se spotřebitelskými organizacemi. My bychom se měli rozhodnout mezi těmi a těmi. Samozřejmě v Německu existovaly, byly doby, kdy advokátní kanceláře vydávali uh, sami vlastně platební, platební příkazy, uh, pak byla založena asociace na ochranu spotřebitele, eh, sídlili většinou ve stejných, pobočky sídlili většinou ve stejných prostorách jako advokátní kanceláře Eh, rozesílat, ty rozesílali nejrůznější eh, upomínky eh, a nakonec to celé skončilo u soudu a došlo k, mm, vlastně k obrovským výplatám. Čili tohle, tomuhle tomu jsme potom zamezili, ale otázka zní, jaká ochrana spotřebitele, jaká je míra spotřeb, ochrany spotřebitele, která může být obhajována před soudem. A otázka toho, co bude navěšeno, jak se nad horizontální sociální úpravu. To je tématika forum shoppingu a to je opravdu velký problém vždy v legislativním procesu. Na to se musíme opravdu podrobně podívat, musíme to prodiskutovat a musíme se pokusit, eh, aby se eh, vlastně přeci jenom nevzni- nedastaly efekty v členských státech, který, které mít nechceme. Já myslím, že horizontální přístup lze podpořit třemi argumenty, které jsem ještě nezmínil. Vím, že jednotlivé členské státy jsou eh, možná toho názoru, že v konkurenčním právu je to výborné, ale jinde ne. My to ale nemůžeme omezit na, jenom na konkurenční právní předpisy. To je iluze. Eh, když eh, nějaký eh, návrh bude úspěšný v rámci sektorálního přístupu v oblasti konkurenčního práva, tak ochránci spotřebitelů přijdou s vlastním návrhem, vnitřní trh přijde s vlastním návrhem, sektor kapitálový také, čili víte, že v sociální oblasti existují stejné masové fenomény, čili bude jasné, že v jednom sektoru sektorální přístup eh, povede k tomu, že budeme mít sektorální přístup úplně všude a to je přesně to, co nechceme. Druhá věc, z hlediska parlamentu zcela egoisticky eh, nebudeme si nic předstírat. Pokud eh, budeme mít návrh na sektorální přístup v oblasti konkurenčního práva, tak budeme mít jinou právní, jiný právní základ. Komise eh, navrhuje spolurozhodování a já bych se s každým z vás vsadil, že rada nám tento právní základ změní eh, a tím pádem my vypadneme ze spolurozhodování a, a i žalobu u soudu bychom ztratili. Čili uh, prohráli. Čili eh, komise může slibovat, co chce, ale rada nakonec eh, to udělá jinak. Eh, čili ještě k roli tohoto výboru. Já jsem říkal, že toto je procesní právo. Všechno to je procesní právo. Máme Mm, v přílohu 7 eh, a pokud uděláme sektorální návrhy, tak uvidíte, že z toho vypadneme. Bude to pak hospodářský výbor, bude to IMKO, bude to eh, výbor pro životní prostředí a já nevím, kdo ještě jiný v, to, v tomto parlamentu, protože eh, ten nadpis pak nebude znít jako procesní právo, ale jako hmotné právo, nebo bude tak vykládatelný. Čili všichni máme zájem na tom zajistit zde koordinovaný horizontální přístup a já to ukončím tím, co už tady zaznělo. Musíme se podívat na konkrétní eh, pozměňovací návrhy, snažit se o kompromisy, sejdeme se se stínovými zpravodaji a pokusíme se najít opravdu jednotné řešení pro hlasování ve výboru v prosinci. A Samozřejmě se tak i pokusíme uh, argumentovat vždy škodlivými efekty Eh, jakéhokoliv jiného řešení. Čili to jsem chtěl ještě říct si závěrem jako zpravodaj a eh, jak jsem říkal, v nejbližších dnech eh, vás budu oslovovat a podíváme se, jestli k těm otázkám, které jsme vyslovili, se nám podaří najít kompromis, ale já jsem přesvědčený o tom, že se nám to podaří, když se podíváme na ty pozměňovací návrhy. Pokud k tomuto tématu nikdo již nic dalšího nemá, Eh, můžeme to téma opustit a podíváme se na bod 25. To, se, to je zpráva eh, Alicante. Zpravodajkou je eh, pan kolega, kolega Masy. Prosím, pane kolego, máte slovo. Gracias, presidente. Eh, yo de verdad y con mucha sinceridad lamento la celeridad. Děkuji, pane předsedo. Eh, já teď lituji, že eh, moji zprávu musíme probírat ve velké rychlosti, protože eh, máme pozměňovací návrhy a právní základ, jak už tady bylo řečeno, ten budeme používat od 1.1.2012, 2012, takže to, by to mělo začít fungovat, i když podmínky jsou poněkud prekérní. Časový harmonogram je takový, že máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsme už schválili i v rámci našich eh, rozhovorů a pokud eh, potom lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů eh, skončí, tak se sejdeme se stínovými zpravodaji a bychom připravili trialog na 5. prosinec. Um, všech, všichni odkazovali na e, piráctví, že piráctví by se mělo vyškrtnout z těch návrhů, e, že by se mělo mluvit o porušování autorských práv. A co se týče nadpisu, e, tam nechceme mluvit jenom o piráctví a padělatelství, ale také o zneužívání autorských práv. E, čili e, to je taková, spo, taková sporná záležitost e, v jednání s radou. Určitě to povede k dlouhému vyjednávání, ale já jsem přesvědčený o tom, že to nakonec vyřeší řešíme. Eh, máme tady ochranu, máme tady prosazování práva, to je směrnice 2448 o autorských právech. Eh, jeden z mých hlavních návrhů je pozměňovací návrh číslo 40. Eh, ten je právě přepracováván a zabývá se platformou monitorovacích středisek. Takhle to naformuloval i výbor pro kulturu já jsem o tom mluvil už s radou v tom smyslu, že zastoupení musí být vyvážené a přiměřené. E, to má svůj význam. E, já jsem také říkal, že je velmi nutné, abychom e, se podívali na článek 4.2, abychom zastupovali tvůrce, kde se eh, mluví o různých hospodářských odvětvích. Já bych rád k tomu dodal ještě něco, eh, eh, a sice kulturní průmysl, průmysl vytvářející kulturu. V 4.2.2 tam se mluví o specifických aktérech, Eh, a spotřeb, o spotřebitelích malých a středních podnicích. Rád bych dodal, že autoři, a, a tam bych chtěl mít autoři a další relevantní eh, účastníci. Rada, s radou jsme se posledně dohodli na tom, že tam můžeme říci autoři a další tvůrči, tvůrci z kulturních odvětví. A eh, nakonec jsme se shodli na tom, že to je důležitý požadavek. K článku 2 jsme zařadili ještě další požadavek o významu eh, dodržování příslušné legislativy. Eh, čili to je možná trošku redundant, eh, ale už to tam máme a důležité je, abychom to v té nové legislativě opravdu měli, abychom to zdůraznili. Další rozhodující složitý bod v jednání s radou, to je výjimka veřejného zájmu podle článku 5. V článku 5 21F, eh, eh, v článku 21F se říká, že při boji eh, mm, proti padělání je třeba využívat také mm, systém screeningu. To je zhruba v přehledu vše. Děkuji vám. Já Vidím, že se do diskuse nikdo nehlásí, čili diskuse proběhne zejména mezi stínovými zpravodaji. Pozměňovací návrhy do 1.12. E, do 12 hodin. Souhlasíte? Ano, tak na tom jsme se tedy dohodli. A nyní má slovo kolega Engström. Promiňte, já jsem vás přehlédl. Thank you. Uh... Děkuji za slovo. jistě víte, milí kolegové, že jsem byl opravdu skeptický, pokud jde o tyto observatoř od samotného počátku. Já jsem se obával, že to v podstatě bude taková propagandistická instituce, která bude sbírat pouze jednotlivé informace od zúčastněných stran, to znamená ta čísla, která oni jim předloží a bude to určitá propaganda. Z druhé strany, pokud ale se pletu a pokud skutečně to bude takové středisko pro sběr opravdu skutečných dát, z akademického výzkumu a tak dále, tak si myslím, že by to mohlo sloužit pro dobrou věc. Vím, že většina se bude snažit o prosazení tohoto institutu, čili to jsem k tomu chtěla říci. Přečetl jsem si návrhy zpravodaje, pozměňovací návrhy a myslím si, že obecně řečeno jsou to dobré pozměňovací návrhy, objasňují celou věc a myslím, že přináší trochu více určitého přísnějšího pohledu na ten návrh, takže obecně řečeno jsem s tím spokojen. Jsem spokojen s tím návrhem a těším se na další diskuzi. Děkuji. Okay, kolega Masip, no Ještě pan kolega Masip. Confluyendo para abutir, como dicen los franceses. Ano, já si myslím, že to je opravdu velice dobré, protože se nám pravděpodobně povede jednomyslné řešení. Takže první prosinec, 12 hodin, lhuta pro pozměvací návrhy. A teď se podíváme na zprávu Diany Volis o Římu 2. Diano, prosím. Thank you very much, Chairman. Um... Za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, možná si pamatujete, že tato záležitost v podstatě měla pokryt určitou mezeru, která nám zůstala z Říma 2, to znamená právě právní záležitosti, právo rozhodné pro mimoslovní závazkové vztahy ohledně pomluv, ohledně útoku na osobnosti, to znamená tam, kde dochází k porušení práv na ochranu osobnosti. My jsme v našem výboru věnovali veliký čas prostor této problematice, slyšení, pracovní dokumenty. Měli jsme zde připomínky opravdu všech zúčastněných stran ohledně různých návrhů a zároveň jsme požadovali to, aby v tom období, kdy jsme žádali schválení Říma 2, došlo i k obrovské studii, kterou si vyžádala komise. Ovšem, toto je v podstatě oblast, která se velice rychle mění, vyvíjí, je komplikovaná, jsou zde nová média, která se rovněž stávají hráči na tomto poli. Ovšem, já jsem jaksi byla vyprovokována, nebo možná mi napomohli k tomu, abych připravila takový konečný návrh, návrh zprávy, protože v nedávné době došlo u Evropského soudního dvora k e-date advertising, správnímu sporu, v podstatě založeném na tom případu Chevel, který se zabýval jurisdikcí různých případů, které jsou spojeny s útoky na, mm, s porušováním osobnosti. A soud přišel s určitými odpověďmi k tomuto závažnému problému a zdá se, že se ubírá stejným směrem, jakým uvažujeme i my. Což mě ujistilo v tom, abych připravila tento návrh, předložila ho. Tento návrh v podstatě bychom mohli rozdělit do tří sekcí. Jednak je zde oblast, která se zabývá samotnými pravidly těchto konfliktů. To znamená, to je podpořeno v rámci toho soudního případu e-day advertising a to skutečné pravidlo se už jsme přiložili jako přílohu k našemu návrhu, které jsme navrhovali v tom posledním pracovním dokumentu, a kterému jsme se věnovali v rámci diskuzí, konzultací na různých webových fórech a i na jiných při jiných příležitostech. To znamená, že v podstatě to právo rozhodné v tomto případě u těchto mimosmluvních závazkových vztahů je to, které by obvykle bylo tím právem rozhodným člověka, který který požaduje nápravu určité škody. Ovšem může to být třeba i jiné rozhodné právo, které si zvolí, ovšem samozřejmě tam jsou určitá omezení, pokud jde o očkodnění, která jsou v souladu s konkrétní jurisdikcí. To znamená, že v, v tom případě to nemůže změnit poté na to místo publikování, to znamená to právo, kde máte možnost požádat o řešení tohoto sporu. Já osobně si myslím, že je to vyrovnaný přístup. Soud rovněž, pokud jde o jurisdikci, má stejný pohled. Hmm, je ovšem důležité, abychom to udrželi i v rámci našich úvah u eh, Bruselu 2. A tím se dostávám k druhému bodu. Ve všech těchto případech hovoříme o nesmírně citlivých záležitostech, které se často dotýkají na veřejných politik v různých členských státech. Dále to zahrnuje občas i ústavní záležitosti. To znamená, že v podstatě určité to znamená práva mezi svobodným tiskem, svobodnými médií, to znamená, jak si dát do určité rovnováhy tato pravidla, tato práva, což samozřejmě pro většinu z nás je zásadní záležitost. Ovšem, zároveň na druhé straně zde vidíme i práva jednotlivce, člověka, jakým způsobem v podstatě dosáhneme určité rovnováhy, což je, leží na bedrech národních soudů v současné době. Řekla bych to ale trošku s nadsázkou, že jde v podstatě o určitou europeizaci nebo harmonizaci, jaksi, protože Evropská unie například eh, na slyšení o lidských právech, jak si si uvědomujeme, nebo když hovoříme o této deklaraci lidských práv, najednou zjišťujeme, že tato práva trošku se stávají evrop, nebo alespoň tomu tak bude v brzké budoucnosti a právě proto bychom Nesm bychom neměli zapomínat na subsidiaritu v tomto ohledu. To znamená, pokud jde o ten režim konfliktu jednotlivých právních úprav a tak dále. V těchto oblastech musíme být nesmírně citliví. V mé zprávě se o tom hovoří a proto si myslím, že i do budoucna bychom na to neměli zapomínat, měli to zahrnout do našeho dokumentu. A na závěr, ten největší problém, a Alexander se tomu již se o tom zmínil u otázky kolektivních, kolektivního očkodnění. Jeden z problémů této naší rozpravy byly náklady, byl, byly náklady právních um, postupů v určitých jurisdikcích v Evropě, především bohužel v Anglii a ve Walesu kde víme o tom, že zde máme takzvaný libel tourism, to znamená, kde člověk, který zahájí žalobu nebo vůbec pohrozí, že by došlo k takové žalobě, že by to mohlo být opravdu um, jakýsi efekt zmražení Eh, svobody vyjádřování. Některá média hovoří v podstatě o tom, že, že se tak obávají těch obrovských nákladů, které by byly spojeny s takovým právním mm, postupem, takže se v podstatě stáhly a to opravdu je podle mého názoru neakceptovatelný postup. Samozřejmě, že zde máme nová sociální média, máme zde určité možnosti, mnohem větší možnosti. Já bych tomu řekla mm, to znamená, že v podstatě jakýkoliv obyčejný člověk by mohl, mohl, mohl, mohl by utrpět újmu v médiích. A samozřejmě, že tito lidé, podobně jako celebrity, by měli mít možnost nápravy, možnost eh, napadnout takový postup. Inspirovala jsem se částečně z toho, co se děje v Anglii, ve Walesu, kde se snaží řešit tuto problematiku a zároveň z naší práce o mediaci a o ADR postupech. Proto si myslím, že je důležité, abychom usnadnili nějakým způsobem, nějakou formou, řekněme, určité mm, volné organizace stran v přeshraničních sporech tohoto charakteru, aby měli možnost eh, uchýlit se k určité formě alternativního řešení sporu, což by pomohlo i rozvoji hmm, juris, judikatory v tomto ohledu. Mm, čili ano, je zde určitě prostě, protože jinak skutečně nevím, jakým způsobem by se nám povedlo řešit tu otázku právních nákladů v některých jurisdikcích a i možnost toho, aby i obyčejný člověk, obyčejný žadatel, který v podstatě bude mnohem exponovanější Ehm, těmto útokům, tím, jak se rozvíjí sociální sítě, sociální média a tak dále. Čili tři návrhy na závěr. Jasné pravidlo, pokud jde o, o mm, to řešení konfliktních situací, dále určitá možnost dosažení rovnováhy mezi právy veřejných politik na jedné straně a právy jednotlivce a dále je to určitý návrh nějakého orgánu ADR i v této oblasti právní problematiky na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Vidím, že k tomuto tématu se nikdo nehlásí, protože již jsme o tom debatovali několikrát a proto pouze ohlásím lhůtu pro pozňovací návrhy, což je první 12. A není zpráva pana Bodu, rámec EU pro zprávu a řízení společnosti. Máte slovo, prosím. Já bych velice stručně pohovořil o tomto mém návrhu, jakým způsobem bychom mohli zlepšit tuto problematiku. Samozřejmě, že pokud my zde samozřejmě nehovoříme, pokud nebudeme hovořit finanční instituty, tak to nebude propojeno s um, ekonomickou krizi. Toto by mělo být v podstatě aplikováno na všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost. Ty společnosti, které nejsou na burze nad určitou velikost, by rovněž měly aplikovat určitá opatření v této oblasti řízení, podnikového řízení, ovšem nemělo by to být aplikováno na malé a středně velké podniky, protože ty podle mého názoru potřebují určitou pružnost. Pokud je o dual tak Myslím si, že bychom měli udělat rozdíl mezi představiteli um, představenstva a hlavním výkonným představitelem. To by mělo rovněž vzít v potaz romáštění akcionářů. No, ale pokud je akcionáři, tak by to měli vzít v potaz eh, lidi, kteří mají určitě zkušenosti a tak dále. Mělo, pokud jde o složení tohoto orgánu, mělo by to aplikovat i mělo by se to aplikovat i na um, konkrétní, uh, konkrétní typ podniku, tak aby zde bylo vhodné složení um, um, lidí v těchto představenstvech. Ano, jsem proto, aby tam byly o více žen, ovšem flexibilní kvóty a ne uh, povinné kvóty by měly být zavaženy. A dále bychom měli věnovat uh, pozornost i výkonu jednotlivých povinností v těchto orgánech. Samozřejmě, že neexistuje mm, jediné řešení, to je správné a zároveň bychom měli samozřejmě postupovat individuálně podle velikosti jednotlivých společností. Pokud jde o vnější hodnocení v pravidelných intervalech. To je důležitý nástroj, tak abychom shodnotili efektivní um, působení této praxe na podnikové úrovni, všem nemělo by to být povinné. Pokud jde o zveřejňování informací ohledně finanční záležitosti a výroční zprávy, to bychom měli podpořit a mělo, měla by to schválit schromáždění akcionářů. Ovšem zveřejňování jednotlivých finančních záležitostí, výkonných představitelů i nevýkonných eh, ředitelů by znamenalo porušení, priva, porušení soukromí Eh, pokud s tím nevyjádří daný člověk eh, s eh, svolení Představenstvo by mělo schválovat eh, eh, strategie společnosti, pokud jde i jej, o jejich přístup k rizikům a mělo by podávat tyto zprávy eh, řádným způsobem akcionáře. Pokud jde o akcionáře, Domnívám se, že akcionáři, jejich zapojení v rámci společnosti, mm, že toto by mělo být podporováno, měla by se zvýlit její role. Ovšem, toto zapojení, tyto aktivity by měly být na základě jejich uvážení a nemělo by to být povinností Samozřejmě, že zde musí být um, um, jednotné zacházení s akcionáři, které musíme aplikovat, to znamená institucionální, neinstitucionální akcionáři mají právo na stejné informace od dané společnosti v, s ohledem na jejich podíl. Institucionální investoři mají za povinnost chránit své investice a je jejich povinností monitorovat eh, manažera eh, majetku s ohledem na strategie, s ohledem na náklady, na, na obchodování a tak dále. Samozřejmě i rozsah, jakým je tento manažer spojen eh, s danou nebo zapojen do dané společnosti. Dále to musí být samozřejmě absolutní transparentnost všech fiduciárních povinností. Institucionální investoři musí mít možnost rozhodnout na základě určitých stimulujících strategií, s, samozřejmě v souladu s rozhodnutím um, ředitele, který se zabývá majetkovým řízením všechny záležitosti, které by mohly potenciálně znamenat určitě problém, musí být samozřejmě transmatním způsobem informovány. Dále, pokud jde o směrnici v této oblasti, ta by měla zavádět povinnou možnost elektronického um, hlasování, tak aby se akcionáři zapojovali aktivně do této oblasti, především pokud jde o přeshraniční záležitosti. Dále by zde měla být jasná definice ze strany komisy, komise, eh, pokud jde o, o určitý společný postup, protože toto je uh, veliký problém problém spolupráce na úrovni akcionářů. Pokud jde o proxy, eh, poradce ty hrají velice důležitou roli, ovšem jejich aktivity jsou často předmětem konfliktu zájmu. Proto navrhuji, aby komise přišla s tím nařízením v této oblasti proxy poradců, především aby vyřešila transparentnost a možné konflikty zájmu. Tito konzultanti by neměli poskytovat um, konsultační společnosti, investiční společnostem. Tyto společnosti by měly mít právo um, vědět, um, znát své vlastníky a měla by, by zde být minimální harmonizace na EU úrovni, pokud jde o zveřejňování informací, především pokud jde o akcionáře, pokud jde o minoritní akcionáře. Toto je záležitost, kterou řeší i na, eh, zákony na národní úrovni, zatímco v této oblasti možná bychom mohli na evropské úrovni podpořit hlasování pomocí proxy. Tato oblast by měla být regulována na straně členských států a měla by být předmětem um, jednání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Možno zapojit se do těchto programů by měla být pouze dobrovolná v neposlední řadě v rámci podnikového řízení se proto, aby daná společnost si zvolila svůj vlastní etický kodex a jakékoliv porušení tohoto kodexu by mělo být eh, vysvětleno s mm, rozumným, řádným způsobem a zároveň veškeré postupy, které by mohly být využity pro řešení této problematiky, by měly být jasně vysvětleny. A nyní se těším na názory stěnových zpravodajů a další připomínky. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám a nyní kolegyně Regner a potom kolegyně Tajn. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi líto, pane Bodu, jestliže budu mít úplně jiný názor na váš koncept, neboť se to táhne jako červená nit vaším návrhem a to je systém dobrovolnosti. A právě krize se svými hroznými dopady nám ukazuje, že právě zde bychom měli udělat celou řadu věcí lépe. Comply Explain System. Mohu hovořit pouze z rakouské zkušenosti a mohu vám říci, že to vůbec nefunguje. Vy jste odkazoval na ženy a já jsem v tlumečení slyšela, pro mě, za mě může být ve správní radě více žen, ale já znám eh, rakouská čísla, 4% žen ve správních radách, 8% v jiných orgánech. Já tady nechci vést o, o diskuzi o ženských otázkách. Já chci pouze říci, že ženské téma u nás sehrává velkou roli, ale pouze chci říci, že to je jedno z témat, které bychom u corporate governance měli řešit. A také systém dobrovolnosti zrovna nebyl úspěšný. Vlastní závazek je dobrý, ale my potřebujeme více. My potřebujeme minimální normy a také závazné pravidla. A pokud také e, jste hovořil o akcionáři, zde váš názor sdílím, ale my nemůžeme se dívat pouze na akcionáře, jedná se o celkové podílníky a aktéry. Já jsem se sešla se zástupci firem a tady se ukazuje, že ti, kteří jsou ekonomicky nejúspěšnější, to jsou ti, kteří eh, ekonomicky myslí dlouhodobě. To znamená, to nejsou ti, kteří se dívají pouze na akcionáře, ale dívají se také na zaměstnance a na věřitele. A to byste tam také měl zapracovat. Já nechci nyní doplňovat další body, ale vy jste také hovořil o externím postupu rozsudku. A právě proto by tady měla být vazba mezi externím a interním posuzováním. Potom politika odměňování by také měla být zmíněna. A také mně jde o to, protože v Evropě existují různé systémy, tak by se tady mělo hovořit o monistickém a dualistickém systému, protože z toho lze vyvodit rozdílné závěry. Děkuji a nyní paní kolegyně Tajn. Já, ich bin... Děkuji. Já vítám zprávu kolegy Bodu, ale mám také uh, několik věcí, které bych ráda poznamenala. První věc eh, paní Regner už eh, o tom mluvila, se týká toho, že bychom neměli eh, rozdělovat, že se tady nerozděluje mezi monistickými a dualistickými systémy. Eh, tady bychom opravdu neměli žádat odpověď o zpravodaje, ale od komise, protože komise v příslušném návrhu správní radu definovala tak, že správní rada v zelené knize vlastně přebírá dozorčí, dohledovou úlohu nad nad eh, řízením společnosti, která v duálním systému připadá spíše dozorčí radě. Eh, člen správní rady eh, tedy eh, odpovídá eh, členů eh, představenstva v duálním systému. Když chceme tady sloučit jaksi pod jednu střechu a nadefinovat jednou definicí dva různé systémy a vůbec nepřihlíšíme k tomu, že se v, za nimi skrývají úplně odlišné uh, úpravy. Celý, um, celý tento corporate governance se řídí podle monistického systému. Já tady nechci předkládat pozměňovací návrhy, protože pak by vlastně, pak, bychom to, pak bychom to museli celé nově přepsat. Čili to je výtka spíše směrem ke komisi, že vůbec třeba, že to vypadá, jako by naše dualistické systémy vůbec neznala. Museli bychom říci corporate governance v monistických systémech a corporate governance v dualistických systémech, protože tady jsou věci, které eh, v podstatě staví na hlavu eh, německou i rakouskou legislativu. Ten celý systém je vlastně jaksi spochybňován. Eh, například upozorňuji na to, že u nás členové dozorčí rady rady samozřejmě eh, jsou voleni akcionáři a nikoli eh, navrhováni eh, správní radou. Čili celý ten systém bychom museli úplně přestavět, protože na evropské úrovni samozřejmě máme více členských států také s monistickým systémem, to je jasné, ale ty ostatní systémy musíme také respektovat. Já nevím, jak to teď ehm, tady vlastně vyřešit, protože nakonec komise tím, že položila otázku chybným směrem, to celé vlastně chybně nasměrovala. A já teď tady nejsem schopná předložit eh, pozměňovací eh, návrhy, eh, které by zase pochybňovaly monistický systém, čili já v tom vidím opravdu obrovský problém. Za druhé, odmě, politika odměňování. I tady souhlasím s paní Regner. Samozřejmě existuje celá řada členských států, ve kterých například už jsou, jsou určité zákonné povinnosti po ukládající zveřejňování odměn změn. Například v mé zemi to tak je a tady bychom měli dbát na to, abychom vlastně stávající legislativu nějakým způsobem nenarušovali, abychom do ní nezasahovali. U nás bychom museli změnit celou řadu zákonů vnitrostátních. Toto je zpráva vlastní iniciativy, ale já už na to upozorňuji jaksi preventivně předem, protože ty členské státy, které už jsou vlastně mnohem dále, protože mají zákonnou úpravu, tak tady tím nesmějí být jaksi nuceni jednoho dne do té své zákonné úpravy zasahovat a měnit měnit. Já bych si přála, aby například v odměňovací politice ty stávající úpravy, které už máme na evropské úrovni, aby tady byly zmíněny. Ehm, já jsem ehm, měla, já jsem dělala zprávu ke corporate governance ve finančních institucích, e, například směrnice CR3 a tak dále. E, tady by se na to naleco zdalo odkazovat. Třetí věc říká se tady, že elektronické hlasování by mělo za, být závazně zavedeno na eh, valných hromadách, tedy eh, akcionářů. Eh, já vím, proč to pan zpravodaj tam zapracoval, ale ráda bych upozornila na to, že existují akciové společnosti, které jsou miniaturní, které mají velmi málo akcionářů. Já jsem zažila uh, už akcio, valné hromady akcionářů, které probíhaly v malé kanceláři uh, a osvědčovala jsem průběh valné hromady, kde sedělo třeba 25 a 20 lidí, kteří se sešli prostě v nějakém zasedací místnosti malé v jednacím sále a tam samozřejmě nemůžeme zavádět, požadovat elektronické hlasování. Měli bychom tedy tento požadavek omezit na společnosti od určitých rozměrů. A teď nejsem schopná říct, kde by byla ta hranice, ale samozřejmě je to úplně něco jiného, jestli je to valná hromada akcionářů banky nebo velkých podniků kotovaných na bonze, a nebo je to mm, nějaká akciová společnost, která má jediného akcionáře. Ty také existují, čili ta, pak tam to, nebo společnosti, které mají velmi malé množství akcionářů a tam by to vypadalo, eh, tam to někdy vypadá velmi legračně na těch valných hromadách. Ehm, k tomu, co říkala paní eh, Regnerová, k té dobrovolnosti eh, a vlastně mm, vlastní odpovědnosti. Pro mě bylo vždycky důležité v rámci tématu corporate governance rozlišovat mezi systémovými finančními institucemi, podniky kotovanými na burze a dalšími podniky. Corporate governance k finančním institucím už jsme dělali, tam bylo dobré zmiňovat také kvotu eh, pro podíl žen. Eh, udělali jsme tam celou řadu závazných eh, pravidel, ale tady mluvíme o corporate governance obecně. A to znamená, že corporate governance ehm, by měla platit i pro zcela malé akciové společnosti a na druhé straně a dokonce i pro malé společnosti s ručením omezeným. Čili tady nemůžeme mluvit o dobrovolnosti, nemůžeme přejít, jít za hranice dobrovolnosti. Eh, protože eh, konec konců bychom malým a středním podnikům vlastně eh, nakládali příliš velké požadavky. Musíme vlastně ehm, si nechat projít hlavou určitou hranici a nadefinovat, koho vlastně máme na mysli touto úpravou. Já jsem přesvědčena o tom, že rozdělování na tyto dvě skupiny corporate governance byla vlastně správná. Na jedné straně velké podniky, systémově relevantní podniky a na druhé straně ty malé podniky, které pan Bodu vlastně jsem zahrnul taky, ty malé podniky by měly být upraveny jinde. Děkuji. Děkuji na závěr pan zpravodaj a potom se dostaneme k závěru. Děkuji. Da, mulțumesc. Uh, apreciez intervențiile foarte pertinente, câteva precizări. Děkuji, děkuji vám za veškeré připomínky. Pokud se týče rozlišení monistický nebo dualistický systém, tak zde komise nic prakticky nenavrhla, ale Skutečně bychom asi měli myslet na rozdíly mezi oběma systémy. Pokud se týče elektronického hlasování, tak tady jsem se vyjádřil jasně. Tyto pravidla by měla platit prouze pro společnosti kotované na burze, tam, kde je tisíce zaměstnanců, a nebo pro uh, společnosti, které obsahují systemické riziko. V žádném případě jsem tady nehovořil o malých a středních podnicích. Zajisté spolu budeme ještě diskutovat a zajisté dospějeme k dobrým kompromisním řešením. Ano, byla také jiná zpráva o finančních institucích a ten, tato zpráva bude pojednávat o jiných institucích. Děkuji vám, pane kolego, a také pozměňovací návrhy do 12 hodin 1.12. 12. A, a nyní budeme hlasovat a potom se dostaneme k dalším zprávám, protože už začínáme příliš pozdě. Auf mein Bericht zu den... A nyní budeme hlasovat o mém eh, zprávě Microentities a tady jsem se dohodl s radou ve druhém čtení a to je to, to maximum, kterého jsme mohli dosáhnout. Já děkuji polskému předsednictví za jeho snahy a já se domnívám, že se jedná o výsledek v duchu rady a také komise. Mně bylo řečeno, že u této zprávy existuje schoda mezi frakcemi a proto se ptám, zdali můžeme hlasovat o celé zprávě. Nikdo nemá výhrady a proto vás žádám o zvednutí ruky, takže ti, kteří jsou pro, včetně těch pozměňovacích lidé pro, proti, zdrželi se, tak je to takto schváleno. Děkuji vám srdečně. A potom zpráva kolegy Lechnera. Je tady pan kolega, chce se k tomu ještě vyjádřit velice krátce, pane předsedo. Zpráva souvisí s tím, že celý text byl změněn, restrukturalizován ve spolupráci s polským předsednictvím, protože předpisy o aktech v přenesené pravomoci jsme restrukturalizovali. Já tady chci poděkovat paní Regner, která mi pomohla opravit jednu chybu, protože minule jsme hovořili o ochraně dat, ale pak jsem to prověřila, zjistil jsem, že opravdu to z textu vypadlo a nyní jsem to do textu zapracoval a já jsem tedy stáhnul návrh na vypuštění. Potom u překladu a zase zpětného překladu tady došlo asi eh, u otázky, eh, eh, to je otázka okamžité, tedy okamžitě, anebo bez prodlení a nyní jsem to tam uvedl v obou dvou jazycích a uvidíme. Potom s paní Regner máme jeden rozpor a to je otázka zápisu. Zdali opravdu do rejstříku také se musí zapsat datum, kdy byla zapsána e, společnost. Já si myslím, že to není nutné. Paní Regner říká, že to je nutné, o tom můžeme hlasovat, ale jinak se tady také jedná o to, že lhuty u aktů v přenesené pravomoci u prováděcích aktů budou prodlouženy na tři měsíce. Tady máme stejné žádosti a stejné pozňovací návrhy a paní já jsem tady chtěl stáhnout určité pozňovací návrhy, paní Regner však ne, takže uvidíme, jak to dopadne. Takže musíme projít postupně. Takže pozňovací návrh 13 a budu postupovat stejně jako vždy. Ano, ne, budeme a jestliže se chce někdo zdržet, musí si tě volat. Takže kdo je pro? Proti? Schváleno. 14 pro? Proti? Přijato. 15 zpravoda je pro. Kdo je pro zpravodaje 15? Pro. Prosím, zvedejte řádně ruce. Proti. Takže schváleno. Nyní přeskočím. 16 byla stažena 17. 17 je další pozměňovací návrh, kde pro? Proti. Přijato. 18. Prouze první část se odhlasovává, druhá je stažena. První část pro. První část 18 pro. Proti. Ano, přijato. 19. Druhá část byla stažena osmnáctky, takže devatenáctka. 19 pro proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 21 pro, Omlouvá se pan předseda 22, samozřejmě 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, přijato. A nyní 24. 24 pro, proti, přijato. 25, včetně ústního na laude pro, proti, přijato. 27 ekon pro, proti, zamítnuto. 26 zpravodaj pro? Proti? Přijato. Nyní 27 zpravodaj pro? Proti? Přijato. 28 zpravodaj pro? Proti? Přijato. 29 zpravodaj pro? Proti? Přijato. 30 pro? Proti? Přijato. 31 pro? proti, přijato. 32 <clears throat> pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato. 1, ekon pro, proti, přijato. 2, ekon pro, proti, přijato. 3 pro, proti, Zamítnuto. Čtyři ekon pro, proti, zamítnuto. Pět ekon pro, proti, zamítnuto. Šest ekon pro, proti, zamítnuto. 34 E. Regner pro, proti, přijato. 7 Ekon pro, proti, zamítnuto. Jedna zpravodaj pro, proti, přijato. 35 regne pro, proti, přijato. 9 Ekon pro, proti, zamítnuto. 2 zpravodaj pro, proti, přijato. 36 Regner pro, proti, přijato. 3 zpravodaj pro, proti, přijato 10 ekon pro, proti, přijato 4 zpravodaj pro, proti, přijato 11 ekon pro, proti, zamítnuto. 5 zpravodaj s e, lingvistickou změnou pro. Já nevím, zdali o tom musíme hlasovat. Hlasujeme tedy pro. Kdo je pro pětku? Proti? Přijato. Šestka pro. <clears throat> Proti. Přijato. Sedm pro. Proti. Přijato. Osm. Je tady také jazyková oprava. Hlasujeme pro. Proti. Přijato. Třináct pro. Proti. Zamítnuto. Devět pro. Proti. Přijato. Deset pro. Proti Přijato 14 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. Takže potom celkový mandát pro zpravodaje pro, proti, přijato. Takže můžete jednat, pane kolego potom se dostaneme. Patente. Äh, da gibt es nur eine einzige Abstimmung, das Mandat ist... Patente. a mandát je definovaný, máme to na stole. K tomu, o tom jsme diskutovali včera. Kdo je pro mandát, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Takže jeden, dva, tři, kdo se zdržel? Takže tři byli proti, nikdo se nezdržel, takže to bylo takto schváleno. Děkuji vám. Potom máme ještě dopis v otázce petice Puzol. Máme tady ten dopis k dispozici. Je někdo pro, proti, nikdo se nezdržel, takže je to takto schváleno. Potom máme dopis Ashbrook. Je někdo proti? Zdržel se, nic se ne, ne, nikdo se, není pro, schváleno. A není právní základ. Takže nyní pan kolega Lechner. Pan kolega Maštálka, pan kolega Maštálka nám k tomu něco řekne. Děkuji, pane předsedo. Velice krátce od eh, minulého zasedání, kdy jsme to měli na stole, se nic nezměnilo. Naše právní služba doporučuje, abychom za základ eh, vzali eh, článek 79. Výbor pro zaměstnanost navrhoval článek 153. Já podporuji jako zpravodaj článek 79, tedy stanovisko naší právní služby. Gut, das ist, glaube ich, auch ausdiskutiert. Dobře, já myslím, že o tom jsme diskutovali dostatečně, takže o tom můžeme nyní hlasovat. Uh, takže kdo souhlasí, hlasujeme o obou. Souhlasíte? Uh, tedy kdo je pro, prosím, aby zvedl ruku, kdo je proti, kdo se zdržel. V obou případech tedy paní Regnerová se zdržela, čili jedno, jeden kolega se zdržel hlasů, čili schváleno. Pak tady máme různé eh, revize, začneme tou první, eh, to jsou eh, nádrže s dvojitým trupem, pak tady máme roaming, také revize, kdo je pro, prosím, kdo je proti nikdo, zdrželi se, takže schváleno. A pak tady máme ještě nebezpečné chemikálie, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A to je tedy hlasování. A můžeme se vrátit zpět. Pan kolega Rabkaj ještě se hlásí o slovo, prosím. Já mám jenom prozbu. Eh, já se vracím eh, k tomu právnímu základu a k tomu hlasování. Já jsem byl tím, kdo na posledním zasedání žádal, abychom to odložili. Eh, my jsme se teď rozhodli tak, jak jsme se rozhodli a já jsem hlasoval pro, protože informace eh, právní služby eh, potom mě stejně neuspokojila, eh, čili já se ale chci vyslovit k něčemu jinému. Je to požadavek ze, vycházející ze výboru pro sociální záležitosti. Tím se musíme zabývat, ale já současně vím, že koordinátoři výboru pro sociální záležitosti řekli, že to tak důležité vlastně není. Čili, že v podstatě oni se z toho stáhli a já bych našeho před předsedu požádal, eh, aby eh, vyjasnil eh, co to dělají ostatní eh, výbory. Buď, to, buď je tady nějaká otázka, kterou se máme zabývat a pokud oni z toho potom vy, vycouvají, tak eh, prostě se tím nemáme zabývat ani my. Čili tadyhle to teď není naše eh, vina, je to vina toho druhého výboru a tohle to má být opravdu jasné, protože mě to opravdu rozčiluje. Ano, já s kolegou promluvím, já ho můžu oslovit i písemně podle toho, jak si budete přát. Koordinátoři s tím nakonec souhlasili. Napíšeme mu dopis, určitě. Dobře, takže teď se vracíme zase k regulárnímu pořadu jednání. Máme tady bod 27, e, to je zpráva ke 14. směrnici o právu obchodních společností na převod sídla společnosti paní Regner. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. 14. směrnice se zabývá přesunem sídla společností, národních společností do jiného e, členského státu Evropské unie. Já tady teď nebudu mluvit e, o důvodech proč eh, tuto směrnici máme, o tom už jsme diskutovali. Já bych ráda mluvila o pozměňovacích návrzích a zejména o problematických eh, věcech, které zůstávají nedořešeny. Eh, co se týče přesunu sídla, tam jde o to, jak to momentálně vypadá, když podnik, řeknu to ještě jednou, vlastně se přesune kompletně eh, a eh, chce vybudovat celý svůj podnik jaksi znovu v jiném členském státě. Eh, my jsme teď v situaci, v že máme takové právo obchodních společností v Evropské unii, že, se, že jsme, eh, vlastně ta úprava je jaksi nepřátelská k vnitřnímu trhu, nepříznivá pro vnitřní trh, když se podíváme na momentální situaci. To znamená, cíl je takový, abychom mohli dostatečně využívat výhody společného vnitřního trhu pro společnosti, zejména v krizi, v krizových dobách je to eh, opravdu zapotřebí ale e, to, co určitě nemá být naším cílem, je to, abychom na jedné straně měli regulace finančního trhu a na druhé straně vytvořili takové prostředí, ve kterém vlastně národní podniky Eh, mohou úplně jednoduše přeskakovat z jednoho státu do druhého a eh, kdy vlastně na situace, kdy si právní systémy navzájem konkurují. A to není naším cílem. Cílem by mělo být to, aby společnosti jenom mohly jaksi využívat eh, volného pohybu, volného zakládání poboček. Já mm, o tom mluvím proto, že právě v krizi musíme být velmi opatrní, aby věci, které před určitou dobou jsme nahlíželi jiným způsobem, abychom je upravovali nyní zase jinak. Mluvím o eh, tom, eh, eh, na co nesmíme zapomínat, a sice abychom tady eh, neumožňovali daňové úniky tím, že se prostě v některé zemi nabízí nižší daňová zátěž a společnosti do této země budou hromadně překládat svá sídla. Já tady chci mluvit o dvou problémových okruzích. Jeden velký problém, který máme, se týká velké otázky jednotného sídla při přesunu sídla, jak to vypadá se zeměmi, které eh, vlastně eh, požadují eh, založení společnosti a zeměmi, které požadují sídlo společnosti. Jsou to dvě různé teorie, které jsou v určitém rozporu a my teď hledáme praktické vyřešení problémů, které v této oblasti existují. Pro mě je to velice důležité, když vyzveme komisi, aby se v tomto angažovala, což je podle mého názoru nutné, tak si myslím, že je velmi důležité, abychom skutečně skutečně nalezli kompromis a abychom vlastně své ideologické názorové rozdíly, eh, jak si zveřejňovali. Čili ty dva velké problémy, které podle mého názoru tady existují a musíme řešit. Musíme se pokusit je vyřešit. To je jednak otázka, jak se budeme stavět k té otázce sídla. A druhý velký problém je otázka Eh, spolu o, o rozhodování zaměstnanců. Eh, já jsem to teď takto předeslala, protože pocházím ze země, eh, ve kterém správní sídlo je důležité, zejména z hlediska placení daní. To znamená, pokud jde o to, jestli nakonec řekneme dobře, sídlo podle stanov je rozhodující pro pla, pla, placení daní, tak pro rakouské podniky a celou řadu jiných zemí také. To znamená, že tento podnik i nadále platí daně eh, tam, kde má provozovnu a ostatní povinnosti vlastně pla, eh, pl, splňuje v té zemi, kde má sídlo podle stanov. Čili to je otázka eh, konkurence daňových systémů, to je otázka, kterou bychom, konkurence, ke které by nemělo dojít, eh, jak si ten, ten přesun sídla by neměl mít dopady z hlediska daní. A není, co se týče mm, Té e, druhé otázky. Já se teď e, podívám rovnou na pozměňovací návrhy. E, tady jsou vyjádřeny vlastně víceméně extrémní stanoviska. Můj cíl a můj přístup, můj sen by byl, já samozřejmě nevím, jestli v takovém světě žijeme, ale můj cíl a sen by byl takový, že rozhodujícím kritériem by bylo to, kde podnik skutečně má administrativní sídlo, kde probíhá, kde se rozvíjejí eh, podnikatelské aktivity. Existují jiné země, kde se je zvolen přístup jiný a to bychom samozřejmě měli také, k tomu bychom měli přihlédnout. Já eh, nyní mm, předkládám k diskusi otázku a doufám, že mm, při eh, schůzce stínových zpravodajů o tom budeme diskutovat, jestli tady existují možnosti kompromisu. A sice na jedné straně, jestli by to byla možnost, eh, abychom eh, přihlíželi k jednotnému sídlu podle národních eh, právních řádů, měli bychom mít možnost Eh, přesunout administrativní sídlo do jiného státu a musí s tím oba dva státy souhlasit a pokud nesouhlasí, tak se to sídlo může rozdělit na dvě části. Samozřejmě původní stát a hostitelský stát eh, musí souhlasit. Jiná varianta by byla, abychom se podívali na reálnou eh, hospodářskou činnost, ve kterém státě probíhá. Myslím si, že z důvodu toho, kde se vlastně pohybujeme, co je cíl, jaký je cíl komise v souvislosti se směrnicí o slučování, o fúzích eh, a s rozvíjením o roz, eh, práva obchodních společností. Rakouská i německá vláda vyslovili své ne eh, k evropské soukromo, soukromé společnosti. Měli bychom být realističtí. Další prvek, eh, možná, že o tom můžeme diskutovat ještě dále, ale další prvek, na který bych eh, se ráda zejména zaměřila, Mm, a musím se na něj zaměřit, to je otázka spolurozhodování zaměstnanců. V té eh, souvislosti bych ráda předeslala, že tady skutečně máme eh, konstruktivní eh, stanovisko výboru pro zaměstnanost, které vychází z pravidel spolurozhodování v rámci Evropské akciové společnosti. Samozřejmě víme, že existuje i jaksi protinázor, který vychází ze směrnice o fúzích a ráda bych v té této souvislosti ještě eh, přednesla jeden argument, a sice eh, podle mého názoru argument velmi důležitý mm, protože skutečnost, realita je různá. Co tím myslím? V rámci fúzí eh, vlastně to může vést k zániku společnosti, pokud se přesune přes hranice. To znamená, že tato realita v podstatě se e, s přesunem sídla není srovnatelná. Přesun sídla znamená pro nový stát, hostitelský stát, že e, vlastně tady přibývá další e, forma společnosti, právní forma společnosti. Navíc, kromě té, která v právním prostředí národního státu už existuje. Čili logické by bylo nalézt tady nějaký bod, kde můžeme navázat spíše na právo akciových, evropské akciové společnosti, protože by se jednalo spíše o založení nové společnosti přeměnou původní společnosti. Čili eh, tato eh, forma více vyhovuje eh, změněným politickým podmínkám v rámci přesunu sídla a také předloženým argumentům. Já se omlouvám, že jsem to teď popisovala tak podrobně. Děkuji vám, pane paní kolegyně, já nyní budu hovořit jako stínový zpravodaj a opravdu se domnívám, že se musíme snažit kvůli konzenzu dospět ke rozumným kompromisům a myslím si, že v zásadě to bude možné. My jsme o tomto tématu 14. směrnice jednali již v minulém legislativním období, tenkrát jsem byl zpravodajem a tenkrát byly určité rozdíly vůči současné situaci a to jsou ty dvě oblasti. Oblast teorie sídla a teorie spolurozhodování. Já se domnívám, že se shodneme na tom, že 14. směrnice opravdu obsahuje mezery, musí být doplněna. A také Eh, určité věci nemusel řešit Evropský soud, kdyby takováto směrnice eh, existovala dříve. Možná, že bychom o tom ani nemuseli diskutovat, protože Evropský soudní dvůr eh, rozhodl tak, že také schválil určitou judikaturu a já si myslím, že toto vedlo potom k otázkám teorie sídla a tím byla vytvořena fakta, která těžko můžeme nyní zrušit. Situace v radě mezi členskými státy je asi taková, že můžeme říci, že dvě třetiny států rozdělení správního Eh, sídla a běžného, tedy skutečného sídla umožňují. A já se domnívám, že když by rozhodovala rada, pak by se asi dospělo k výsledku, že většina členských států by se rozhodla pro současnou situaci, ale my v současné době nemáme legislativní návrh na stole. Takže by bylo kompromisem přemýšlet o tom, zdali bychom neměli vycházet ze judikatury soudního dvora a pak také odkazovat na vnitrostátní právo, protože primárně my se budeme snažit podnítit k tomu, komisi k tomu, aby předložila návrh. Ale potom eh, bojovat se bude až také v zákonodárnému procesu a také ve vztahu k radě. To je otázka teorie sídla, rejstříkového sídla. A potom tady máme ještě jeden bod, neboť mezi eh, směrnicí o fúzi tu jsem eh, tenkrát řešil já jako zpravodaj a potom také máme ustanovení SE. V zásadě Oba dva texty jdou směrem k zachování spolurozhodování zaměstnanců, ale rozho, rozdíly jsou v oblasti Prahu a tak dále, ale je pravda, že u tře, přeshraničních fúzí je tam poněkud větší flexibilita než u úpravy SE a proto existuje jeden důvod. Já jsem tenkrát vedl jednání s radou a s bývalým e, německým předsednictví. A praktický důvod spočíval v tom, že u SE máme tedy u Evropské společnosti máme e, princip jednomyslnosti a u přeshraničních fúzí máme většinové rozhodnání. To znamená, že bylo třeba zaplatit určitou cenu, aby se docílila kvalifikovaná většina v radě. A to je jediný důvod, proč toto takhle vzniklo. Opravdu Potom docházelo k postupným změnám u Prahu, ale to nic nezmění. Já jsem také pro spolurozhodování, to je mimo veškerou diskusi proto jsem byl vždycky, ale to vede k následujícímu problému. Komise v hodnocení dopadu v minulém volebním období řekla, že 14. směrnici vlastně nepotřebujeme, protože máme e, směrnici o přeshraničních fúzí. A jestliže někdo může přeložit sídlo z jedné země do druhé, pak stačí, když se tam založí sídlo a potom udělá fúzi. Ale my jsme řekli, že fúze je daleko byrokratičtější varianta, která je daleko nákladnější než přeložení sídla. Jestliže by existovaly či vznikly nějaké hraniční případy, které v takovéto situaci by také by, dejme tomu, eh, se spíše spojili s tou směrnicí o přeshraniční fúzi, pak také se to dá řešit směrnicí přes, o přeshraniční fúzi. A v těchto případech by tato směrnice vlastně netrefila do černého. Potom Evropská akciová společnost je spíše zamýšlená pro větší struktury, pro větší subjekty. Přeshraniční fúze, stejně tak jako směrnice o přeložení sídla, se týká všech společností, i malých společností. A na tomto pozadí bychom opravdu měli ještě zvážit, co je lepší řešení z těchto dvou uh, Eh, rozdílných možností. O tom bychom dále ještě měli diskutovat, ale to však neznamená, že bych pro tento projekt nebyl. Já tady sleduji určité taktické postupy a pak také musíme zvážit to, které situace jsou vzájemně srovnatelné. To je to, co jsem chtěl říci a já se domnívám, že do prosince o tom ještě budeme dále hovořit. A nyní se hlásí kolegyně Tajn a potom kolega Bulum. Já, já děkuji. Já začnu tím, že navážu na to, co právě říkal pan Line eh, celé bychom to mohli řešit e, směrnicí o fúzích, ale podle mé zkušenosti notářky, já nevím, jestli pan Lechner se mnou souhlasí, fúze to je přeci složitá záležitost a podle mého názoru e, připadá v úvahu pouze pro společnosti od určitého eh, rozměru, určité velikosti a drobnější podniky podle mého názoru e, vlastně nejsou vhodné pro fúze. Je tam tolik formálních požadavků, které se musí dodržet při fúzi. E, fúze patří opravdu ke složitějším e, úkonům. Eh, obecně jsem chtěla říct jednu věc ta zpráva se velice zaměřuje jaksi jedním konkrétním směrem, což podle mého názoru vede k tomu, že pozměňovací návrhy také jsou velmi, eh, vedou jednoznačně opačným směrem, eh, čili eh, s kompromisy to tady bude poněkud složitější. Ale pokud jsem to správně pochopila, máme vlastně mm, před sebou dva kompromisní návrhy. Jeden se týká tedy toho, že hostitelský stát Eh, vlastně eh, a eh, jak si ten původní stát rozhodují podle stanov, nebo se tedy posuzují podle stanov společnosti. To, myslím, odpovídá rakouskému i německému právu, ale v podstatě a ten druhý návrh si myslím, to, co naznačovala paní Regner, ten vycházel z reálné podnikatelské společnosti, eh, promiňte, podnikatelské aktivity, která by měla probíhat v tom novém státě. Nám jde přeci o to, abychom zamezili eh, zneužívání. Eh, o to jde, to je i v té zprávě vlastně myšleno, ale není tam nadefinováno, jaký způsob zneužívání tady máme na mysli. A proto mě napadla vlastně vycházet z té reálné podnikatelské aktivity, jestli probíhá v tom novém státě, hostitelském státě, nebo jestli e, probíhá někde jinde. Já si myslím, že tohle není špatný přístup. Já jsem celou dobu byla pozitivně, jak si nějak e, tedy spíše jsem se klonila k určitému seznamu, buď pozitivnímu seznamu nebo negativnímu seznamu toho, eh, řekněme, popsat seznam případů, kdy došlo ke zneužití, eh, podle čeho se to pozná, anebo kdy, podle čeho se pozná, že tedy ta situace není zneužita. Kolik, jaké procento té podnikatelské činnosti musí probíhat v tom novém státě, hostitelském státě, aby už ne, nešlo o eh, zneužití té, ehm, toho předpisu. Když třeba je určitý počet zaměstnanců, zaměstnanců zaměstnán v tom hostitelském státě a tak dále. To by byl například argument, kdybychom mohli říci, tady se jedná opravdu o efektivní podnikatelskou činnost, to není případ zneužití přesunu sídla a e, nebo rozdělení sídla na dvě části. To je řešení, které bych já osobně preferovala, ale podle mého názoru by se mus, měla vyřešit, je nutno vyřešit také to, jak zjistíme, eh, a to souvisí s daněmi, jak eh, zjistíme, co všechno bylo přesunuto do nového státu, pokud tam není povinnost eh, nějakého osvědčení v podobě veřejných listin a podobně. Děkuji a nyní má slovo kolega Bulon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval. Abych poděkoval paní Regner, zpravodajce. Já jsem se věnoval této záležitosti i u oblasti zaměstnanosti s paní kolegyní. Spolupracovali jsme úžasně, čili mám možnost trošku podívat se i na všechny ty pozměňovací návrhy, které jsem měl v rámci Jury. Čili tento návrh směrnice, ano, skutečně reaguje na vnitřní trh, na další integraci tohoto trhu a jde to podstatě tím směrem, který se zabývá ochranou mm, svobodného pohybu, především pracovníků. To je zásadní hlavním cílem této oblasti, pokud teda dá, určitá společnost, řekněme, z ekonomických zálež- důvodů chce přistoupit k tomuto převodu sídla společnosti, tak je velice důležité, aby všichni s tím souhlasili. To znamená e, i zaměstnanci. Tak, aby malé společnosti, malé, středně velké společnosti, kapitálové společnosti, protože v podstatě mm, SRO evropského charakteru v podstatě měli tuto možnost do současné doby. Ovšem, my bychom chtěli, aby tyto možnosti prostě měli i malé a středně velké podniky. Zároveň bychom tím chtěli bojovat proti um, sociálnímu, mm, sociální turistice, proti um, platové turistice a tak dále. A zároveň by to snad mohlo pomoci věřitelům i mm, zaměstnavatelům a tak dále. Čili já v této zprávě opravdu vidím takové ty hlavní směry, které jsme bránili i v našem výboru EMPL. To znamená, pokud jde o tento převod sídla společnosti, ano, aby tam teda probíhala určitá konzultace, konzultační proces, který bude definovaný a společnost musí dokázat, že bude chránit práva zaměstnanců, především pokud jde o možné propouštění a zároveň to, že je zde možnost určitého právní opravy v případě, že by nedošlo k respektování nařízení nebo k respektování povinnosti vůči zaměstnancům. Jediná věc v pozměňovacích návrzích, která mě trošku zarazila z vaší strany, výboru Jury, to je jedna věc, a to je ten transfer, ten převod toho reálného sídla, který je spojen či není spojen s tím registrovaným sídlem. Toto není záležitost, které my jsme se věnovali v našem výboru EMPLO, my jsme to nepovažovali za důležité, ovšem v některých pozměňovacích návrzích ve vašem výboru to je. Já se obávám, že by to mohlo mít dopad na stabilitu pracovních míst v těchto společnostech, pokud by došlo k nějakému problému, pokud teda ten transfer reální by nenásledoval po transferu toho registrovaného sídla. To znamená, pokud nedojde k tomu společnému převodu povinnému eh, správního sídla i běžného sídla, tak by mohlo dojít k určitému problému, pokud je, řekněme, o praně špinavých peněz nebo identifikace dané, dané společnosti nebo identifikace dané společnosti nebo například mm, by mohlo dojít opravdu k takovým nekalým praktikám, mm, neoficiálním společnostem a tak dále. Bylo by to takové velice, velice problematické, nebylo, ta situace by nebyla transparentní, pokud mm, jde o, o daňové orgány, finanční záležitosti, čili i když já vím, že spíš je to teda na vás, na Jury, aby se věnoval této problematice, ne na našem výboru EMPL, ovšem pokud by došlo k těmto nedostatkům, tak si myslím, že by mm, to mohlo být obrovské problémy s ohledem na možný převod sídla takové společnosti. Čili já jsem byl zpravodajem za náš výbor EMPL a jsem opravdu nesmírně potěšen tím, že ty hlavní směry byly ve vašem vaší zprávě dodrženy ty, které jsme prosazovali za EMPLO. Čili v podstatě pouze opravdu Jedna ta otázka, která je spojená to správní sídlo a běžné sídlo, to, to je jedna z těch věcí, které se mi zdají trochu problematické, možná i nebezpečné. Děkuji. Děkuji vám a na závěr ještě paní Regner a potom slyšení pana Berlinguera. Takže velice rychle a stručně pouze následující. Směrem k předsedovi chci říci, že komisař Barnier pro vnitřní trh tak jak se vyjádřil směrem k nám, tak sleduje jiný směr než komisař McGreevy kdysi. Já jsem to pochopila tak, že jemu jde o to, aby společný trh fungoval co nejlépe, aby byly vytvořeny rámcové podmínky a ne tak, jako to bylo minule, dříve, aby existovala soutěž jednotlivých systémů. A právě proto je správné a dobré, abychom se ubírali tímto směrem, jak si to představuje také pan komisař. K fúzím jenom ještě jednu věc. Paní Tajn hovořila o fúzí, které vedou k velkým byrokratickým zátěžím a také to vyřídit, e, to je velká byrokratická činnost. A právě proto navazuji potom na spolurozhodování zaměstnanců u fúzí. Pak by to bylo spíše napojení na směrnici o Evropské akciové společnosti. A právě chci uvést jeden argument, že tady se to netýká pouze spolurozhodování, ale jedná se spíše také o informování a konzultaci o uh, přeložení sídla. Tady jde o to, zda je zapojeno také zaměstnan, za, jsou zapojeni zaměstnanci při e, přeložení sídla. A také, pokud se týče rozlešování skutečných a statutárních sídel, tak i stávající judikatura, tak jak existuje, samozřejmě trvá na využívání svobodného založení společnosti společnosti a usazení, ale ne, má se to vykládat tak, že automaticky musí to být tak, že skutečné a statutární sídlo musí být odděleny. Nemusí to tak být, může to tak být. Ale pak bychom také měli zohlednit státy a vzít pota státy, které mají jiné systémy. A tím také si myslím, že vytvářím půdu pro kompromisy. Protože jestliže budou mít některé státy velké námitky, eh, že by eventuálně muselo dojít k tomuto rozdělení. My ano, děkuji vám. My o tom budeme ještě dále hovořit společně s kolegy z výboru pro zaměstnanost a doufám, že dospějeme k dobrému závěru eh, v prosinci. A nyní pan kolega Berlinger musí pryč a proto bychom měli hovořit o evropském správním právu a o pracovním dokumentu. Já chci nejdříve srdečně poděkovat kolegu Berlingerovi a sekretariátu za přípravu, za veškerou práci, protože se domnívám, že se jedná o velice důležitou věc. Má to velký význam pro naši práci a nyní navrhuji, aby pan kolega Berlinger jako koordinátor pracovní skupiny nás krátce seznámil s pracovním dokumentem a potom budou hovořit hovořit experti a zde mezi námi vítám paní doktorku Mercedes Fuertes, která je ze správní vysoké školy z Leonu, potom paní doktorka Melanie Smith, která je z Cardiffu, eh, z univerzity z Cardiffu a Jack Siller, z Univerzity Pavia. A nyní jako první kolega Berlinger, děkuji, máte slovo. <coughs> eh, si tratta di una novità nell'attività sia... Takže, děkuji za slovo. Rád bych eh, poděkoval za příležitost pohovořit na toto téma v našem výboru. Budu se věnovat tomu, o čemu jste se zmínil, pane předsedo. Povedlo se nám zde schromáždit dneska všechny ty odborníky, o kterých už jste se zmínil. Rád bych poděkoval všem, kteří nám přispěli k, tomu, k této práci, k tomuto našemu dosie. Je to nové dosie, jak už jsem se o tom zmínil, je to nová oblast. A právě z tohoto důvodu bych o tom velice rád pohovořil stručně, jestli dovolíte. Především dovolte, abych poděkovala všem politickým skupinám, které spolupracovaly na práci naší pracovní skupiny. A zároveň bych rád poděkoval i výboru pro ústavní záležitosti, dále Evropskému ombudsmanovi a samozřejmě, že i inspektorovi, který je zodpovědný za ochranu osobních údajů, kteří všichni věnovali pozornost této problematice. V loňském roce se komise rozhodla vytvořit pracovní skupinu, která by se věnovala právě tomuto správnímu právu. To znamená, že naše skupina začala fungovat na základě tohoto mandátu a přišli jsme s takovými 620 určitými doporučeními na základě práce, kterou odvedla naše pracovní skupina. Řekl bych, že v podstatě to takový úvod um, této problematiky, to bylo nesmírně důležité důležité pro občany a i společnosti, které v tomto ohledu měly určité znevýhodnění v kontaktu s evropskými institucemi. Z jakého důvodu? Protože v podstatě instituce mají nesrovnatelně více pravomocí um, v tomto kontaktu a pokud to nebudeme řídit nějakými legitimními prostředky, nějakou legislativou, tak to prostě bude znamenat veliký problém. Jaké procedury, jaké správní právní předpisy by měly poskytnout právě tuto jistotu, kterou hledáme ve vztahu mezi občany a administrativou, to je právě ta základní otázka, které dokument by měly být k dispozici, jaké, jaká práva, jaká slyšení by měly být občané k dispozici. Toto je mnoho otázek, které vyvstaly v průběhu celého letošního roku nebo vůbec toho roku práce, kterou kterou jsme věnovali této problematice. Ale je to otázka soudu, příslušných soudu, pokud občané nebudou spokojeni s tím, jak vůči ním instituce postupovali. Čili toto všechno vyvolalo několik slyšení, které jsme zorganizovali. Mm, analyzovali jsme to v rámci různých návrhů, dokumentů. V posledních několika měsících hledáme odpovědi na tyto otázky na tyto různorodé otázky. Odpovědi se rovněž liší, záleží na tom, které oblasti se věnujeme, která instituce může udělat který kus práce. Já bych řekla za nás, za Evropský parlament, to, že je to naše iniciativa. Ovšem nezačínáme na zelené louce. V oblasti správního práva tomu rozhodně tak není, které řídí práci Evropské komise. Jsou zde konkrétní podrobná pravidla, která se týkají možnosti financování, hospodářské soutěže. Dále jsou zde jiné oblasti, které představují, řekněme, určité zatím ještě mezery. OLAF například tam to je určitá slabina, protože s ohledem na správní postupy nebo postupy pro nedodržení a tak dále, to bohužel ještě zatím není dostatečně pokryto, tím pádem práva nejsou ehm, rovná pro všechny. Máme zde samozřejmě i pozitivní příklady. Ovšem v rámci našich diskuzí jsme se nemohli nezabývat i negativní praxi. To si myslím, že ještě podporuje důležitost iniciativy, které jsme se věnovali. A No to znamená, na jedné straně zde byly konkrétní pozitivní příklady z praxe, ale za, tu bych zmínil například ombudsmana, jeho úsilí, když přišel s takovým tím soft law které se týká těch správných osvědčených postupů v, tomto, v této oblasti a je součástí evropského práva v současné době. Opravdu to bylo to je něco skutečně pozitivního. Všem fungovali jsme v takových periodách, určitých období. Před dvěma lety jsme využili, nebo využili jsme jako základ Lisabonskou smlouvu, která v podstatě má dopady, jež pocitujeme až nyní, například vnější slu- mm, diplomatická služba nebo, iniciativa, nebo občanská iniciativa. Toto jsou některé z těch oblastí, které rovněž vyvolávají určitý tlak na administrativu, na instituce, určitá očekávání, protože to jsou nové oblasti, nové prvky, které začínají fungovat na základě eh, článku 2.8 eh, smlouvy, který 208, který, eh, který hovoří, že musíme zajistit otevřenou nezávislou, efektivní administrativu. Toto je právní základ. Ano, tento článek je naším právním základem, ovšem je to zcela nový právní základ, který je zakotven v Lisabonské smlouvě. To znamená, že máme právo na řádně fungující administrativu. Je to i součást Evropské úmluvy o základních právech. Jsou zde tudíž pravidla, která musíme aplikovat v rámci různých postupů, organizace různých postupů, a tím se dostáváme k novému přístupu, pohledu na legislativu v rámci evropských institucí. Tento konkrétní článek, který představuje právní základ, ten přináší i určitý nový pohled na to, jak dosáhnout právní jistoty, konzistentnosti, transparentnosti v tomto ohledu, která zatím podle mého názoru nebyla dostatečně um, podpořena. Naše pracovní skupina, my samozřejmě, to je pouze taková stimulující pracovní skupina, ovšem našim rádi bychom navrhli to, že mm, na evropské úrovni přijdeme s nějakou právní iniciativou, která by umožnila vytvořit legislativní postup v oblasti správního práva, určité správní právo na evropské úrovni, které by bylo závazné pro všechny zúčastněné strany v rámci evropských institucí, a to bez výjimky. Alespoň takový minimální stupeň určité jistoty pro občany a podniky, minimální úroveň bezpečnosti občanů. To by byl dobrý krok vpřed eh, pro EU a zároveň určitý signál, který bychom vyslali, který je velice důležitý, pokud jde o, o praxi ehm, jednotlivých orgánů nebo správních orgánů, na které by toto právo bylo aplikováno, tato legislativa. Pokud jde o právní návrhy v tomto ohledu, Mm, pokud to bude příliš obecné, tak to nebude mít žádný dopad a pokud to bude příliš podrobné, tak správní orgány budou mít obrovské problémy. Toto je otevřená otázka. Jde eh, o takovou zásadní otázku, zdá by to mělo by spíše právo nebo legislativa obecnějšího charakteru, nebo zda by jsme měli přijít s nějakými podrobnějšími právními předpisy. To je zatím otevřené. Často jsme viděli u kolektivních, například um, kolektivního oškodění, o kterém jsme se zmínili před chvíli. Tak ty přístupy byly hodně polarizované a my jsme rovněž v naší pracovní skupině zaznamenali tyto argumenty. To znamená postupovat spíš tou cestou toho hard law, takového toho tvrdého přístupu, které by vyřešilo tento problém pouze částečně. Ano, můžeme vytvořit nějaké administrativní postupy, které by, řekněme, pouze využívali tento tvrdý, rigidní přístup. Ovšem já si myslím, že spíše bychom měli jít cestou takové dobré nebo řádné administrativy, správního hlediska samozřejmě. Ovšem, jsou zde určité oblasti, které prostě nemohou být um, um, stanoveny pouze um, touto rigidní legislativou, protože zde máme například i možnost um, um zásahu ombudsmana a na druhé straně čistě právní přístup. Um, Ehm, čili je zde opravdu celá řada problémů, kterým se naše pracovní skupina věnovala. Pracovali jsme s občanskou společností, s odborníky, s právní eh, sekce. Tento dialog samozřejmě bychom měli rozšířit, potřebujeme mnohem širší ehm, publikum. Ovšem je to alespoň začátek ehm, takové možné konzultační činnosti eh, smlouva evropská nám rovněž dává určité nástroje k dispozici. Komise má právomoci v tomto ohledu, samozřejmě přichází s legislativou a po, pozastavila tuto eh, funkci v, posled, v posledním období. Parlament měl právě možnost přijít s touto iniciativou, my si toho nesmírně um, ceníme. Já netvrdím, že to je nový přístup, který tímto způsobem už prostě nám zůstane. Ovšem, my jsme tuto iniciativu ocenili, to, že to přichází z našeho výboru, z našeho parlamentu. Ovšem, nyní vystoupí komise a my bychom prostě chtěli, aby s tímto návrhem v tomto ohledu přišla co nejdříve, protože komise si myslím, že nám může konkrétně říci, jak oni se na to dívají. Ovšem, myslím si, že nastal čas um, uplatňovat nové postupy. Děkuji, pane kolego, za tento úvod a nyní paní Mercedes, naše první expertka z Univerzity v Leonu, takže důležitost jednoduchosti, zkušenosti z národního prostředí. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Já vám velice děkuji za pozvání do právního výboru, neboť já zde sedím vedle profesorů, jejich texty studuji a právě i úvodní projev byl velice zajímavý. A já vás mám seznámit s historickým právem ve Španělsku. Nechci zde přednášet pouze svůj názor. Já chci prakticky vytvořit most či překročit dosavadní překážky. Protože my se nesmíme dále pouze ptát, zdali potřebujeme evropské správní právo a zde pracovní dokument hovoří o výhodách e, společného správního práva a já se domnívám, že především nám jde o jednu velkou výhodu a to je společný prostor právní jistoty, protože se vytváří další struktury, agentury a právě proto by bylo velice dobré mít jasné indikátory a to je evropské správní právo. My nechceme tento marasmus, kde občané se v tom nevyznají, takže je důležité, aby občané byli propojeni s EU. Je to především důležité v době krize, kdy potřebujeme jasné centrum, potřebujeme evropskou správní, evropské správní právo, které je čitelné a srozumitelné. Na to musíme pracovat. A Právní základ je článek 298 smlouvy o fungování o EU, který hovoří o správním právu, které v EU má e, správná pravidla, je také nezávislé a transparentní. Takže jde o to, abychom opravdu se zabývali klíčovou otázkou, zdali toto má být formalizováno. My, mně to jasné, my potřebujeme radu a parlament a nařízení pro radu a parlament. Já si myslím, že musíme si uvědomit, co můžeme udělat. Pracovní dokument nabízí celou řadu alternativ, takže buď to nedělat vůbec nic a s tím nepočítám to, tak touto cestou se ubírat nechci, protože to by znamenalo další pokračování chaosu a stávající situace. Výhoda eh, akorát, eh, pouze by to vedlo k tomu, že by zde byla dokončen eh, román Kafky Zámek. Ale já si proto domnívám, že je třeba opravdu harmonizovat reformy a také mm, je třeba mít něco kodifikovaného tak, abychom neměli kodex 18. století. Já o tom však nemám žádné velké iluze, protože je to opravdu obrovská úloha zpřást veškeré eh, veškerá vlákna, která se zde promítají. Takže je třeba propojit všechny instituce a agentury a vedlo by to prakticky vlastně k velkému třesku. A vzhledem k tomu, že opravdu mají instituce různá pravidla a právní postavení, takže tady by opravdu to byla velice složitá úloha. Jestliže právo se chce dostat do toho nejlepšího světla, pak musí dělat to, co může. A já se domnívám, že my opravdu na základě pracovního dokumentu můžeme udělat hodně. My máme stanovená minimální pravidla, která by specifikovala právní režim, který by zaručil platnost eh, právních rozhodnutí EU a také eh, právo pro občany. Na závěr vám chci děl, sdělit naše zkušenost ze Španělska. První správní právo, které kdy existovalo, které já si uvědomuji, bylo bylo schváleno v roce 1889. Vypracoval ho pan profesor Askarate, který obhajoval také svobodu slova akademiků a proto zpracoval této, tato ustanovení. Dříve byly velké útoky na svobodu slova akademiků. A právě proto na zpracování tohoto zákona se podíleli akademici a i došlo o to, že pan profesor v 19. století stanovil základní principy, což je něco podobného jako evropské směrnice. To je způsob, jak se zpracovávají právní dokumenty, jak se vypracovávají například zprávy, jak se využívají články bodu odůvodnění. Šest měsíců po schválení této legislativy z 19. století různá ministerstva schválila legislativní usnesení a správní zákony a ju, vlastně jednotnost se začala roztříšťovat, protože tam byla velká možnost variability. A pak se začala zase se eh, pak v devate, v de, ve, 20, ve 20. století byla schválena nová reforma, to bylo v roce 1958, kdy byla ve Španělsku vojenská diktatura, ale nebojte se toho, ale byli zde vysocí úředníci a akademici, kteří schválili legislativu, která také obsahovala například určité pojistky pro občany, byla tam zaručena určitá práva, také právní odpovědnost a podobně. takže tady se to týkalo specifičnosti správní činnosti. Toto je přesně uvedeno ve vysvětlující memorandu tohoto textu. Le zákonodárce eh, nechtěl postupovat rigidně a zkostatněle a vytvořil určité postupy, jak postupovat vývoj, šetření a podobně. Ale by existovaly určité klíčové body, které musely být vždy prováděny tak, aby nebyla ohrožena práva, například určité harmonogramy pro schvalování usnesení. Jestliže není vyřešen určitý případ včas, v určité časové lhůtě, pak jestliže by tedy zavládl eh, administrativ, a zavládlo administrativní či správní ticho, pak následovaly sankce. Potom došlo k další revizi v roce 1990. Pak musely být postupy dále adaptovány. Já tady hovořím o centrální správě, o ústřední správě. Téměř 2000 administrativních postupů muselo být revidováno, což je obrovské číslo. Žádný akademik či právník by býval nemohl se vyjádřit k legislativním postupům. Takže my jsme se pak ještě rozhodli, že budeme postupovat jinak. Nechtěli jsme se vystavovat žádným potížím. V minulém roce jsme zorganizovali na naší, organiza- na naší univerzitě semináře o správním právu. Pan Sosa de Wagner a já jsme vyvodili závěry z těchto seminářů. Jak můžeme využít myšlenek tohoto semináře pro evropské správní právo. My potřebujeme my potřebujeme opravdu, aby správní právo bylo založeno na třech principech. To je oblast působnosti pro veškeré instituce a pro agentury. Nesmí zde existovat žádné výjimky. Tato oblast působnosti by pokrývala všechny oblasti činnosti EU. Žádné výjimky by zde neexistovaly. Nové správní právo by bylo závazné pro veškeré procesy a postupy. Nechci tady zacházet do detailu, ale jestliže máte speciální právo, které eh, má výjimky pro obecné právo, pak eh, toto známe, jak to vypadá, to známe z římského práva. Takže v první kapitole bychom se měli zmínit o oblasti působnosti a také o fungování smlouvě o EU a také správní právo již je zakotveno v jednotlivých jednotlivých státech a tady se především hovoří také o základním právu a například o loajalitě a tak dále. Komise zpracovala sice dokumenty, které se však hodně opakují. To znamená, že musíme mít i ekonomičnost práva. Musí tady být také záruky pro občany. Potom druhá kapitola ve správním právu se týkala postupu jako takových. To by se týkalo e, návrhu, usnesení důkazů, šetření a tak dále. A potom třetí kapitola proč eh, lze provést revizi určitých eh, rozhodnutí, potom odvolání, dovolání a potřebujeme také pro zatímní ustanovení. Protože veškerá eh, právní akty musí podléhat závazkům a musí být závazné tedy. A to je to, o čem jsme jednali, já jsem vždy zdůrazňovala také otázku jednoduchosti a jednoznačnosti, tak aby občané se s tím dokázali stotožnit. A potom je také navrhování či zpracovávání. My evropské správní právo musí být eh, také jednoznačné, abychom se vyhnuli různým výkladům práva, tak abychom se vyhnuli sporům týkající se, které by se týkaly výkladu práva. Jde jde také o překlad do jednotlivých jazyků Evropské unie, protože překlad je opravdu náročná věc, protože je velice těžké pokrýt tyto právní principy ve všech jazycích, protože každý jazyk, každá země má své vlastní historické právní principy. Takže Takovýto postup by byl velice dobrý a jestliže bychom měli evropské právní právo, pak by také byla zvýšena důvěru občanů v instituce. Pracovní dokument je velice dobrý a já povzbuzuji Evropský parlament k tomu, aby nadále na tomto tématu pracovala. Nyní chci citovat dalšího velkého Evropana Goetheho. Vědět nestačí. Je třeba implementovat. Je třeba to udělat. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A e, slovo dostane paní e, doktorka Melanie Smith z Kardivské e, právnické fakulty. Prosím. Um, thank you. I'd like to also thank the um, Uh, děkuji, děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala za pozvání do Evropského parlamentu a já budu věnovat určitou část mého příspěvku určité v podstatě to může se potřebuje určitě racionální přístup, pokud jde o správní právo, protože Evropský parlament v podstatě může najednou zjistit, že komise je proti, jakmile začneme hovořit o podrobnostech tohoto, mm, té, této právní úpravy, čili je to velice důležité. Mám trošku vymezený čas, já se budu snažit to dodržet samozřejmě, tak dovolte pouze několik věcí. Správní právo, pokud je o legitimitu EU, to je jedna z oblasti, čili ten to znamená ta podstata, proč vlastně se pracovní skupina zabývá stavem tohoto práva v současnosti. A trošku je, jak to vypadá, takový status quo, jaké implikace by to mohlo mít pro občany EU. A úplně na závěr pouze několik minut eh, určitý pohled do budoucna nebo určité možné cesty do budoucna pro Evropský parlament. Čili proč je dobře fungující správní právo tak důležité pro legitimitu Evropské unie. Jak už jsem hovořila ve, svém, ve svých mm, poznámkách, já si myslím, že toto je nesmírně důležité právo ve všech politikách, včetně EU, když hovoříme o především o možnosti reform. Administrativní správní právo přináší legitimitu systému řízení, vládnutí, tím, že umožňuje občanům znát přesně, na jakém základě se dělají rozhodnutí a mít možnost napadnout tato rozhodnutí. Bez toho, této možnosti napadnout tato rozhodnutí ze strany institucí, by systémy zprávy a řízení mohly být nahlíženy jako nelegitimní, byla by se nedůvěra, mm, nepropojení mezi občany a institucemi. A VU se o tom velice často hovoří, je to takzvaný ten demokratický deficit. To znamená, že vhodně fungující systém správního práva EU by mohlo právě zredukovat tento pocit, že jde pouze o byrokracii z Bruselu, že jsou to rozhodnutí, která neberou v potaz odpovědnost na straně těch, která je dělají. Čili ta legitimita EU, na to nesmíme nikdy zapomínat, když budeme hovořit o nových návrzích v administrativním právu. Ty, které nebudou vlastně, nepůjdou eh, pro ty, ty, které by nebyly v souladu s touto podmínkou, tak by udělali více škody než užitku. Například Lisabonská smlouva hovoří často o legitimitě a správním právu. Moje kolegyně už se o tom zmínila, já už jsem o tom hovořila i ve svých poznámkách. To znamená, že řádně fungující správní právo je důležité, aby právní stát byl zachován. Stávající režim, stávající systém správního práva v EU, dovolte několik slov rovněž v mých poznámkách se na to můžete podívat mm, složitost, nekonzistentnost, nedostatek určitých oblastí, nepokrytí určitých oblastí. To si myslím, že jak si schrnuje stávající situace. No, ale v pracovní skupině jsme měli několik misí v posledním roce, které poukázaly na to, že opravdu celá tato oblast na úrovni EU je nesmírně komplikovaná. Nekonzistentní přístup k jednotlivcům ze strany EU institucí v celé EU to znamená, jednak mezi jednotlivými institucemi vidíme jiný přístup, když se občan obrátí na parlament, nebo na radu, nebo na komisi, tak prostě ten přístup bude jiný. Ovšem, zároveň tomu je tak i v rámci jednotlivých institucí, a to je rovněž s v soulad nebo v, záleží na tom, v jakém sektoru se pohybujete, kdyby to bylo právo, které se zabývá, které se zabývá hospodářskou soutěží, tak samozřejmě, že mm, se můžete napadnout danou instituci, mm, protože došlo k nějakému porušení nějakých postupů. Ovšem, kdyby šlo o konkrétní agentury Evropské unie nebo řekněme veřejné obstarávání nebo finanční nařízení, tak ta opozice, se kterou byste se setkali, by mohla být jiná. Máte tam málo administrativní eh, ochrany a téměř žádný právní dohled. Samozřejmě, že s z pohledu institucí jim to dává smysl, protože ty se zabývají svými vlastními zájmy. Ovšem, když se na to podívá občan, tak to samozřejmě smysl nedává, dokonce ani s ohledem na nějaký efektivní přístup. Jsou to nekonzistentní pravidla. Nebo to znamená, že zde máme nejenom nekonsistentní přístup, ale je to nesmírně komplikovaný systém, dále zde chybí určité oblasti, nejsou pokryty a te, toto v podstatě nemá pozitivní dopad ani na instituce, ani na občany stávající systém se vyvíjel organicky, postupně, jak se vyvíjely jednotlivé oblasti smlouvy nebo jak byly přidávány a správní ehm, právo bylo vždycky spojeno především se sekundární legislativou. I když se zde hovoří o tom různém přístupu k jednotlivým občanům, ovšem není to odůvodnitelné. Toto je jeden z argumentů, které se často využívají v, v omlouvání tohoto nekonsistentního přístupu. Jakákoliv změna celého systému ovšem musí zajistit, že bude, roz, že bude dál rozvíjen na základě určitého racionálního přístupu a základních zásad, které budou dodržovány. No, o čem se můžeme poučit? potřeba horizontálně aplikuj, aplikovaných principů, pokud je o jednotlivé oblasti nebo politické, oblasti, nebo politické záležitosti. Máme příliš málo takových eh, horizontálních přístupů v rámci správního práva. Jediným, jednou výjimkou je přístup k, k dokumentům na evropské úrovni. Máme zde legislativní ustanovení a zároveň zde máme case law, judikaturu Evropského soudního dvora a základní, základní legislativu Evropské unie. Ovšem, jak se o tom zmiňuje i v mých, i v mých poznámkách eh, zásady lidských práv a zásady správního práva by neměly být zaměňovány. Samozřejmě, že to legitimizuje určité politiky, ovšem obě dvě oblasti to dělá jiným způsobem. Za, eh, obecné principy mohou být aplikovány pouze na úrovni národní. Toto ovšem není oblast, kterou, kterou jsme se zabývali v rámci pracovní skupiny. Eh, všechny tyto, všechny tyto principy najednou poukazují na to, že v podstatě nepotřebujeme přepracovat legislativu, protože v podstatě některé tyto principy již existují, ovšem není tomu tak. Eh, v podstatě zde vidíme pouze legislativu, která se zabývá určitými sektory a ne obecným přístupem, které v podstatě eh, eh, zákonodárci nemají k dispozici. Já doufám, že jsem tímto alespoň poukázala na potřebu reformy správního práva na evropské úrovni a pro stávající systém podle mého názoru je nedostatečný, protože je nekonzistentní, jsou tam veliké mezery a je to systém nesmírně obtížný, složitý. A nyní, pokud jde o nějaké vyhlídky do budoucna, které pracovní skupina a i váš výbor možná budou chtít vzít v potaz. Máme zde určitá administrativní principy společné, které vyplývají z, z návrhu našich odborníků. Měli bychom je vzít v potaz v následujících možných reformách. Samozřejmě, že to je seznam, který není vyčerpávající, ovšem jsou zde určité základní oblasti, určité zásady. V jakémkoliv návrhu takové legislativy, právního nástroje se eh, Eh, musíme postupovat eh, tak, jako v nařízení, které umožňuje obecný přístup k dokumentům. Dále je to právo na spravedlivý, spravedlivé slyšení, dále poskytnutí důvodů, to je velice důležité, povinnost poskytnout důvody. To jsou administrativní principy na základě článku 298, to znamená otevřená zpráva nebo otevřený správní postup. Transparentní postup. Dále byste měli být standardy, které musíme aplikovat ve všech administrativních um, administrativních postupech, které existují v právu pro hospodářskou soutěž, ovšem ne ve vztahu s jinými sektory. V rámci těchto nástrojů a standardů je zásadní, aby ti, kteří připravují tyto texty, definovali i třetí strany a jejich práva, Dále, že jsou zde zásady jako spravedlnost a nestrannost, objektivita a nediskriminace. Zároveň bych ráda zdůraznila potřebu určitý, určit, určitých časových horizontů, možnosti promlčení a tak dále, aby, členská, aby instituce v podstatě nemohla odložit určitá rozhodnutí, musí reagovat odpovědným způsobem v očích našich občanů. Některé návrhy pracovní skupiny hovoří rovněž o interní e, revizi, přeskumu <clears throat> stížností, to znamená interní přeskum, který by byl k dispozici v rámci každého horizontálního nástroje. Jelikož většina těchto zásad, o kterých jsem se zmínila, již existují, buď eh, v rámci eh, judikatury nebo sekundární legislativě, dokonce i v rámci eh, kodexu ombudsmana nebo charty základních práv, kde to znamená, že podle mého názoru detaily nebo detailní vypracování těchto ustanovení by nemělo způsobit až tolik problémů, jak se parlament představuje. Novým prvkem je to, že taková práva samozřejmě by potom musela být vymahatelná ve všech administrativních postupech bez ohledu na sektory. Největší výzvu v tomto ohledu podle mého názoru představuje Eh, eh, smysl administrativních jednotlivých správních situací. V Lyonu na konferenci jsme zjistili, že v podstatě odborníci se jaksi neschodli na tom, jak to vypadá, nebo která administrativní situace by mohla spustit takové horizontální závazné nástroje. To znamená, jakékoliv ustanovení, které budou definovat administrativní eh, aktivity, musí být opravdu připraveny velice důsledně. To znamená, že smysl těchto administrativních aktivit by měl být velice jasný, tak aby všechny instituce a i občané okamžitě věděli a měli eh, transparentní přehled, tak abychom zamysleli stávající situace, ve kterých pouze právně závazná rozhodnutí jsou ta, která mají právní dopad a to eh, v podstatě mm, sebou nese určité záruky správního práva. Příprava jaké, jakékoliv, eh, jakéhokoliv horizontálního nařízení musí věnovat konkrétní pozornost určitým sektorům, například, mm, například postupy pro porušení nebo určité aktivity na straně agentur, například OLAF, o kterém už jsme se zmínili, kde komise možná bude chtít vytvořit určité výjimky ze obecných pravidel v rámci negociačního procesu, dále to přístup k dokumentům. To si myslím, že je kvalitní, pozitivní příklad toho, jak tyto výjimky eh, mohou být zřešeny. Přístup k dokumentům, tam se eh, komise snažila překonat tento eh, obecný přístup tím, že podporovala zákonodárce k, k reformám nebo k tomu, aby ehm, soudní dvůr ehm, v rámci svých, eh, své judikatury eh, zavedl rozsáhlé výjimky, které ovšem poté anulovaly přístup k eh, jednotlivým dokumentům. Toto je postup, který podle mého názoru se všichni snažíme překonat. Právě proto chceme mít horizontálně závazné nástroje, tak aby nevznikla žádná správní situace, kde by občaní, občané nebo instituce se dostali do kontaktu a nebyli schopni dodržet základní principy, o kterých jsem se zmínila. Tyto principy a zásady nejsou a nemohou nahradit nějakou administrativní, administrativní určité manévrovací pole. Měli by spíš vytvořit určité efektivní environmentální, určité efektivní prostředí pro občany a instituce. Je velice důležité nezapomínat na ty podstatné důvody, které vedou k, ke změnám systému. Nejde pouze o to, co je v zájmu instituci, ale o určitou otevřenou administrativu, určit, určit, Mm, tou kulturu, která by měla být zakomponována do všech našich institucí. Já si myslím, že soft law bychom neměli využít v rámci Tverfen Pat Bellinger se o tom zmínil. Ano, mm, soft law jsou důležité pro mm, změnu kultury, přístupu, s tím souhlasím, máme zde mnoho nástrojů takzvaného soft law, měkkých, měkké legislativy, ovšem podle mě, mého názoru tyto jsou nedostačující. Rovněž si myslím, že kodifikace stávajícího režimu Mm, že by v podstatě nemohla zvýšit mm, ten, tu správní, správní kulturu, protože podle mého názoru v podstatě eh, stávající systém je nedostatečný a kodifikovat takový nedostatečný systém nám prostě nepomůže. Bohužel nemám čas eh, rozvádět tyto argumenty do podrobnosti, do detailů, jelikož mám málo času. Na závěr bych řekla, že se domnívám, že je možné reformovat správní zákon, správní legislativu na evropské úrovni, i když je to nesmírně obtížný úkol a příš, spíše prostřednictvím horizontálních právně závazných nástrojů na základě článku 298. To by bylo závazné pro orgány a instituce, které budou muset vzít v potaz všechny záležitosti, o kterých jsem hovořila. To znamená, že, odbo- že bychom museli uplatnit univerzálně aplikovatelné zásady v celé Evropské unii. Tato práva by měla být právně závazná a zároveň by měly představovat minimální záruky pro naše občany v jejich kontaktech s evropskými institucemi. Pokud jde o sektorově specifickou legislativu, ta samozřejmě musí rovněž být zadržena, protože jsou zde sociální záležitosti, které poskytují dodatečnou ochranu v tomto ohledu, ovšem neměly by nikdy klesnout pod ty minimální standardy, které budou stanovy v rámci horizontální legislativy. Pokud by došlo k nějakému konfliktu mezi sektorovou legislativou a horizontálním nařízením, musíme jasně už při přípravě horizontální nástroje říci, že ten bude mít prioritu nad sektorovou legislativou. Takový nástroj by to te, poté pokryl i, ty mm, prázdn, i ta prázdná místa, například v oblasti řízení pro porušení a zároveň představ koherentní přístup ke vztahu mezi institucemi a, a občany bez ohledu na mm, základy nebo, nebo články eh, smlouvy, které administrativa využívá eh, v rámci svých pravomocí. Lisabonská smlouva představuje dobrý základ a v podstatě praktický nástroj, který umožňuje eh, administrativní koherenci v rámci celé Evropské unie. Článek 298 představuje právní základ, pokud jde o horizontální závazné nástroje a chartu základních lidských práv a zároveň ta práva, která v nich vidíme, jsou pro nás inspirací. Lisabonská smlouva explicitně pokrý, hovoří o legitimitě Evropské unie ve spojení se správní legislativou a právě toto je důvod, toto je ten, ten základní prvek, který musíme vzít potaz při přípravě jakýchkoliv návrhů možné reformy. Děkuji. Děkuji paní doktorce Smith a teď dostane slovo pan eh, Jacques Ziller. Tout comme les qui m'ont précédé. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako předřečníci, i já bych rád eh, eh, zdůraznil vysokou eh, kvalitu práce pracovní skupiny pod vedením pana Berlingera. Ve svých písemných tezích bych, jsem se zmínil o nejdůležitějších úvahách v rámci legislativní iniciativy pro správní právo. Já Často mluvím o, o procesním právu, administrativním proces, správním procesním právu. A myslím si, že to je dobrý pojem, eh, dobrý termín eh, pro komunikaci se, s odborníky, protože oficiální název takovéhoto zákona eh, by bylo nařízení radu, Rady a parlamentu o správním právu pro instituce Evropské unie. A já tedy e, nyní mluvím o správním procesním právu a chci tím vlastně říci, že se jedná o určitý zákon. Nemáme tedy jenom článek 298 smlouvy o fungování Evropské unie jako e, právní základ pro takovýto nástroj. E, Nýbrž je také nutné, aby ten e, článek 298 byl jaksi naplněn e, životem. E, víme, že existují různé právní základy, základy pro úpravy sektorálního eh, po sektorálního charakteru eh, nebo mm, k finančním aspektům, ale my nemáme žádný horizontální nástroj, to už moje kolegyně vysvětlili a proto článek 298 vlastně nedává smysl jako právní základ. Další věc, eh, to už také zmínili mé kolegyně, zákon o procesním správním právu Evropské unie musí platit pro všechny instituce, všechny orgány a organizace. A samozřejmě, ale v určitých mezích. Takovýto zákon samozřejmě nemůže eh, platit pro eh, administrativu členských zemí eh, v rámci nepřímé implementace legislativy Evropské unie. Eh, to už zdůraznili také moje předřečnice. Takovýto zákon musí platit v rámci všech politik Evropské unie, a to bez výjimky. Nejen tedy pro všechny politické sektory Evropské unie, ale také pro všechny eh, eh, oblasti rozhodování například, eh, jedno, jak pro jednotlivé eh, rozhodování, ale eh, tak i pro jednotlivé agentury, smlouvy mezi institucemi Evropské unie a pro práva institucí. Ten týž zákon musí platit také v oblasti veškerých problematik souvisejících se zprávou informací. Tam bychom také potřebovali nějakou obecnější právní úpravu. Třetí věc, která zde již také zazněla, Eh, že soft law nestačí. Tedy eh, nelze eh, vlastně, toto by nešlo uvést v soulad s cíly takovéhoto předpisu Měli bychom tady rozdíly mezi sektorálními úpravami a obecnou úpravou a ty je potřeba odstranit. To by samozřejmě, takovéto rozdíly by eh, vedly k mezerám v právní úpravě i do budoucna a nebyla by tady dostatečná právní jistota. To znamená, že nařízení, které se eh, bude schvalovat, které bude přijato podle článku 298, sebou přinese dvojí problémy. Jednak to bude možnost a nutnost eh, toho, aby abychom eh, vytvářeli další doplňující nástroje k takovémuto zákonu o, administ- o správním procesním právu Evropské unie. Podle mého názoru bychom, bychom si dokázali představit, že Evropská komise a výkonné agentury by Mm, eh, udělili tedy, eh, by v rámci delegované pravomoci eh, vytvářeli další předpisy, které by doplňovaly takovéto nařízení. Ale svým způsobem by to byl velký zásah do práv komise. Čili my si musíme přesně rozmyslet, nakolik detailní by tento zákon o, admini- o právním procesním právu měl být. A druhá věc je nutné mít dokumenty, které eh, mohou pochopit, může pochopit i like. Eh, to, takové je i doporučení pracovní skupiny. A eh, už tady bylo i řečeno mými předřečnicemi, že je to nutné a že potřebujeme mechanismus, aby tyto srozumitelně psané dokumenty byly současně psány, eh, psány současně s tím eh, zákonem o, mm, práv, o správním procesním právu. Eh, podle mě důležité je také ujasnit si, do jaké hloubky mají takovýto právní předpis Evropské unie. Já si myslím, že ve všech členských státech Mm, některé z těch eh, členských států již eh, mají celá staletí eh, správní právo, některé ne. A to vyplývá z cíle číslo 9 doporučení pracovní skupiny. Problém spočívá v tom, že když se příliš mnoho zaměříme na obecné principy, obecné zásady, takže zákon potom je méně efektivní. A to ze dvou důvodů. Čím více ten zákon eh, zůstává udržován na obecné rovině, eh, tím větší jaksi prostor zůstává pro další doplňující úpravy a výklady, které schvalují různé další instituce a orgány. Já si myslím, že to neod odpovídá požadavku srozumitelnosti a homogenity. Pak je tady další důvod. E, úředníci, zaměstnanci orgánů a institucí e, nebudou používat zákon, jestliže bude příliš všeobecný a nebude vlastně prakticky e, použitelný. V takovém případě budou sahat k jednacím řádům nebo eh, k různým eh, oběžníkům a eh, pod zákonným právním úpravám, což vlastně celou situaci jedně zkomplikuje, protože občan potom bude odkazován na zákony o správním, zákon o správním řízení nebo správní zákon, který potom v praxi nebude fungovat. Čili potřebujeme jít do určité detailní hloubky, ale tak, jenom tak, aby to bylo praktické. E, délka takovéhoto zákona není vlastně nějak důležité kritérium. E, musíme si jenom vzpomenout na e, slova Napoleona po francouzské revoluci, který říkal, že ústava musí být krátká, ale nesrozumitelná. Délka takovéhoto zákona musí být jaksi v souladu s jeho srozumitelností. E, další otázka k té hloubce detailu, do které bychom měli jít, souvisí také s tím, jestli potřebujeme jeden zákon nebo několik zákonů. E, některé členské státy, členské státy mají různou legislativu, e, správní řízení v individuálním rozhodování, potom jsou to jiné správní předpisy pro zprávu smluv ale pak jsou to um, ještě další eh, regulatorní akty. Eh, čili takovýto právní předpis, pokud by nezahrnoval všechny tyto prvky, tak by byl neúčinný, neefektivní tedy. Eh, k tomu lze říci čtyři argumenty. Za prvé, celá řada řízení vychází z individuálního rozhodování a ze smluv. To platí například pro smlouvy o vývoji a výzkumu, které Eh, kterých je stále více a více v poslední době. Eh, pak máme eh, vlastně ještě základní principy, které se používají úplně všude, bez ohledu na to, jestli se jedná o individuální rozhodování nebo o nějaké regulatorní akty. A jeden jediný nástroj samozřejmě se postará o zjednodušení a umožní legislativcům, aby mm, se zaobírali problémy, které Eh, nejsou v dalších eh, předpisech eh, dobře vyřešeny. Vlastně mluvíme tady o nařízením o přístupu k dokumentům, nařízení o ochraně údajů. Za čtvrté, bylo už řečeno, no, už se tady mluvilo o mm, nutnosti koordinovat mezi správním procesním právem a budoucími právními nástroji. Já tady mluvím o budoucích právních nástrojích, protože my velmi dobře víme, že tady nemůže být eh, hierarchie. To znamená, že tady stále existuje nebezpečí, že ten obecný zákon Eh, zapomene třeba na nějakou novou, specifičtější eh, legislativu. Tedy musíme koordinovat velmi pečlivě mezi obecným zákonem a následnými eh, specifičtějšími mm, zákony. Samozřejmě to není, tech, nemyslím technickou práci, kterou bychom měli přenechat expertům, mluvím spíše o politické rovině této práce. Pátý závěrečný bod mého příspěvku se týká metody kodifikace. Dokument pracovní skupiny mm, je velmi dobrý v tom smyslu, že říká, že takovýto zákon o správním právu Evropské unie se nemůže opírat jenom o jednu kodifikaci. To by vlastně úplně minulo cíl, protože my bychom jim nemohli uzavřít eh, mezery v předpisech a, a eh, také bychom vlastně Eh, nedosáhli té potřebné vyváženosti. Čili potřebujeme mít nějakou inovativní eh, kodifikaci, eh, už to tady zaznělo i v souhrnu výsledků pracovní skupiny, ale to je úkol, eh, který musí zvládnout legislativní orgány. A tady je důležitá role Evropského parlamentu, nejenom proto, že tady mluvím dnes právě před vámi, ale také z toho důvodu, že Evropský parlament eh, Ehm, tady nejedná pouze jako spolurozhodující eh, činitel, ale také jako kontrolní instituce, kontrolní orgán, protože eh, má eh, v systému roli mm, kontrolování exekutivních eh, úkonů ostatních orgánů Evropské unie. Eh, zákon o správním právu procesním eh, musí být samozřejmě konzultován s celou řadou interesovaných stran, se soudci, s evropským ombudsmanem, s dále s úřadem pro ochranu osobních údajů a tak dále. Ti všichni mohou přispět k vývoji tohoto eh, právního nástroje, ale je třeba podtrhnout roli Evropského parlamentu. Vy víte lépe nežli já, jaké tlaky eh, vyplývají z monopolu z monopolu komise při předkládání návrhu zákonu. Parlament je tady spolurozhodujícím orgánem a kontrolním orgánem, spolulegislativním orgánem a podle mého názoru je právě z toho důvodu nutné, aby parlament se aktivně zapojil do všech fází vypracovávání tohoto zákona. Nejenom proto, že ta legislativní eh, iniciativa už leží na stole a že se eh, bude diskutovat o návrhu komise a bude se o něm hlasovat, ale eh, vlastně už v průběhu celého tohoto postupu, eh, ten, který musí probíhat odpovídající rychlosti, což zdůraznily moje předřečnice, eh, je třeba dbát také na to, abychom opravdu šli do detailu a aby tento, mm, tato eh, legislativní iniciativa byla brána s náležitou vážností. Děkuji vám, pane profesore. A nyní se hlásí paní kolegyně Taj. Já jsem také byla členkou této pracovní skupiny, protože mě o to požádala moje frakce. Já jsem byla na začátku poněkud skeptická, protože jsem měla ten e, názor, že právní základ není úplně dostatečný, ale svůj názor jsem rychle změnila, protože se ukázalo, že tady opravdu existuje velká právní propast a mezera. To znamená, že my opravdu potřebujeme evropské správní procesní právo. V anglickém překladu se stále hovořilo o správním právu, ale v Němečtině a ve francouzštině se správně hovořilo o správním procesním právu, nejenom o správním právu. A opravdu e, občané, občanům chybí minimální záruky, opravdu určité věci vůbec nejsou regulovány v hospodářské soutěži, v právu hospodářské soutěže, tam to vypadá jinak, tam se tý, to týká obrovských e, částek a tady také existuje hodně stížností, protože se to týká opravdu velkých částek, jak již jsem řekla. Takže zdali nám bude v této oblasti budou stačit minimální uh, normy, to nevím, ale zde stejně jako u hromadných žalob potřebujeme horizontální přístup, e, potom nehledě na oblast působnosti a sektor bychom mohli také ještě k tomu připojit určité sektorální úpravy. Já se domnívám, že to nebude žádný problém, tak se postupuje i v německém právu. Já děkuji panu Berlingerovi za jeho práci a za jeho iniciativu. Také děkuji děkuji sekretariátu za obrovskou práci a také doporučuji výboru, i když, jak již jsem řekla, tak na začátku jsem byla skeptická, ale přesto výboru doporučuji, abychom k tomuto také zpracovali zprávu z vlastního podnětu, protože tady občané eh, mají čelí velkým ne, procesním nedostatkům. Například tady myslím na jedno téma. Tady jsou seznamy teroristů, na které se můžete rychle dostat, ale těžko vás z nich zase vyškrtnou. A když by vznikl takovýto správní procesní zákon, pak by se to dalo rychle řešit. Paní Lichtenberger, děkuji vám. Bylo to, byl to velice dobrý přehled, který jsme dostali. A my vůbec si nedokážeme představit, jak důležité je toto téma pro občany, i když na první pohled to vypadá velice abstraktně. Ale to je ta velká potíž, které vždy čelíme v souvislosti s eh, právním a se správním procesním právem. Tady již se rozlišuje terminologie je jiná v Německu a jiná v Rakousku. Ale já tady mám jednu otázku. Já jsem přesvědčena o tom, že se musíme pustit do kodifikace, ale já se ptám, jak. Já navazuji na to, co bylo řečeno. Jedná se totiž o to, že právě v této oblasti musíme již zabezpečit spoluúčast parlamentu to je pro mě rozhodující. Tady nemůžeme postupovat jako obvykle, protože do toho se musí zapojit osoby, což jsou především poslanci, kteří jsou konfrontováni s občany, protože my často od těch, kteří podléhají normám, e, slýcháme, že nerozumí, e, jak se podle kterých pravidel se podává například stížnost a podobně. Tady existují tedy velké nejasnosti. A kde se jedná například o práva informací ze, pro ty, kteří eh, zžalovali eh, nečinnost, takže jde tady především také o to, aby byl feedback vůči veřejnosti, aby opravdu jsme získali feedback o tom, jak dobré či špatné zákony jsme schválili. Takže si myslím, že právě v těchto oblastech bychom měli začít. Tam, kde existuje interface mezi institucemi a občany. A právě tam, kde se to týká také lhůt a e, povinnost ti poskytovat informace, protože právě v těchto oblastech vzniká nejvíce stížností. Protože u tohoto tématu bychom již od počátku měli zapojit velké eh, občanské organizace a měli bychom využít také jejich zkušenosti. A tak bychom zjistili, jaká je potřeba, co je třeba nejdříve a nejrychleji upravit. Například je tady požadek eh, transparentnosti, který se řeší v různých sektorech různě. My máme transparentní části zprávy, ale máme také části zprávy, které prakticky nereagují nebo reagují pozdě. A také dostanete například potvrzení o tom, že stížnost došla, ale dál už se nic neděje. Právě u stížností bychom měli začít, tady je to nutné protože i já v této oblasti dostávám nejvíce stížností. E, já slýchám od občanů, že jsem podal stížnost, kter, dostal jsem potvrzení, že došla, ale pak už se nic neděje. Potom jsou občané frustrováni, jsou skeptičtí vůči evropským institucím. Takže já apeluji na to, aby chom využili při naší práci těchto zkušeností tím, že již od počátku bude zapojen do práce parlament a také bychom měli zapojit již stěžovatele. Těch bychom se měli zeptat, jaká byla jejich komunikace s institucemi. Já vím, že existují obrovské rozdíly mezi členskými státy a op občané z jednotlivých států také vychází ze svých vlastních domácích zkušeností to znamená méně transparentní, to znamená občané z méně transparentních států vůbec si nestěžují, protože si nedovedou představit, že by něčeho dosáhli. V jiných státech, kde je transparentní politika, tak tam občané mají větší zkušenost s podáváním stížností a podobně. A také náš eh, eh, angažovanost této oblasti by mohla také v některých státech eh, podnítit vyšší transparentnost, jako například v Rakousku. Děkuji. Děkuji. Teď už se o slovo nehlásí nikdo další, takže já jsem chtěl jenom říci, eh, že se o tom bude mluvit také na příští schůzi eh, koordinátorů, protože eh, k tomu potřebujeme zprávu o, z legislativní iniciativy, z vlastní legislativní iniciativy, k, musíme eh, opravdu na příští schůzi koordinátorů se k tomu vrátit. Pokud se tedy nehlásí o slovo někdo další, tak velice děkuji všem expertům za jejich vynikající příspěvky do naší diskuse a jak jsem říkal, budeme postupovat v eh, této oblasti dále. Kolegu Berlingera eh, omlouvám, musel dříve odejít, protože spěchal na letadlo, ale on to stejně všechno zná, protože on eh, se zúčastnil debat ve výboru. Děkuji vám nyní za účast. Uvidíme se v 15 hodin, eh, kdy mezi nás přijde paní komisařka Reding. Děkuji.